prací a nebudu zasahovat do oblastí, které s tou diskusí nesouvisí, přestože to požadují některé politické strany. Já vám děkuji, paní předsedkyně rady. Děkuji také místopředsedovi komise. Uzavírám eh, tuto rozpravu a nyní přejdeme k dalšímu bodu, eh, který máme na pořadu jednání. Dalším bodem je situace v Tunisku, prohlášení místo komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Jak jsem eh, řekl, situace v oblasti Středomoří, eh, to je tím zásadním tématem. Paní eh, místopředsedkyně rady, eh, vysoká představitelko, vítejte v Evropském parlamentě, máte slovo. Téma asi znáte. Pane předsedo, vážení poslanci, všichni jsme asi sledovali nedávný vývoj situace v Tunisku a v Egyptě. Občané obou zemí eh, vyjádřili své tužby a e, očekávají odpověď e, představitelů svých zemí, ale také partnerských zemí v Evropské unie. Signál je jasný, e, politické systémy tady dosáhly meze možného a je potřeba, aby přišla změna. Dovolte mi, abych vyjádřila svou, svůj obdiv odvaze těch, kteří protestují, zejména na ulicích Egypta a já bych chtěla vyzvat k klidu a k dialogu. Dovolte mi, abych nejprve promluvila o situaci v Tunisku. Změny, ke kterým tady došlo, jsou obdivuhodné a doufejme, že eh, otevírají cestu eh, k demokracii. Jež dnes jsme svědky pozitivního vývoje, vyvíjí se úsilí na to, aby eh, byly splněny požadavky občanů. Rada, pardon, vláda již přijala několik důležitých kroků o propustila politické vězně, umožnila svobodu vyjadřování a také přistoupila k stíhání členů rodiny prezident, bývalého prezidenta Ben Aliho za korupci. Vznikly tři nezávislé komise, které eh, jednak budou vyšetřovat korupci a zneužívání veřejných prostředků, dále komise, která má Eh, vyšetřovat represi, ke které došlo v posledních týdnech a dále to komise, která se má zabývat politickými reformami. Já jsem také vzala na vědomí nedávné změny v tuniské vládě. Ta vláda získala podporu hlavních opozičních stran a odborových, eh, a hlavně odborového svazu. Mír a stabilita jsou velmi důležité a v zájmu toho by měly co nejdříve být uspořádány transparentní a svobodné volby a zahájeny sociálně-ekonomické reformy. Evropská unie je připravena podpořit eh, Tunisko v tomto přechodu a okamžitě zareagovala. Ne, abychom prosadili naše stanoviska, ale abychom nabídli pomoc a spolupráci. Minulý týden jsem mluvila s novým ministrem zahraničních věcí Tuniska, poté co byl jmenován. A dnes jsme se v Bruselu setkali. Měli jsme velmi podstatnou výměnu názoru, jeho první od eh, okamžiku, kdy se ujal funkce a já jsem vyjádřila naši ochotu pomoci Tunisku s přechodem. On mi dnes také potvrdil, že budou žádat o pomoc Evropské unie s přípravou eh, voleb a s jejich eh, pozorováním a monitoringem. My jsme připraveni vyslat misi do Tuniska, která by měla poskytnout právní pomoc eh, tuniským orgánům. A minulý týden náš výkonný eh, ředitel byl v terénu, byl v Tunisku, aby tam diskutoval o potřebách eh, Tunizanů. Co se týče dalších forem pomoci, my jsme zvýšili pomoc pro spolupráci s občanskou společností. Také se snažíme přeorientovat náš eh, program pomoci, abychom mohli přímo pomoci. Samozřejmě, že eh, okamžitě nenastane eh, prosperita a nezlepší se přes noc ekonomické postavení tuniských občanů a proto jsme připraveni nově nastavit naši pomoc a přizpůsobit to jejich potřebám. A dnes Minister mi popsal podrobně plány, jaké mají do budoucna, tak abychom na to mohli zareagovat společně s našimi mezinárodními partnery. Navídla jsem také konkrétní pomoc v těchto oblastech, eh, tedy eh, volební systém, přechod k demokracii, podporu pro občanskou společnost a nevládní organizace, dále podporu pro právní stát a reformu soudnictví, pro ekonomickou zprávu a boj proti korupci, pro eh, ekonomický a sociální rozvoj, eh, včetně pro eh, zvláště chudé oblasti ve středu a na jihu Tuniska. Dále jsme připraveni poskytnout eh, výhodnější přístup na trh. Rozhovory o všech těchto otázkách dále pokračují, v tom dialogu budeme pokračovat a já, já přes příští týden také osobně pojedu do Tuniska. Co se týče žádosti tunických orgánů o zmrazení aktiv bývalého prezidenta Ben Aliho a členů jeho rodiny, tady jsme již eh, přijali první kroky, zrychlili jsme postupy proto, aby Rada ministrů zahraničí v pondělí mohla přijmout eh, omezení této oblasti, aby byly zmrazeny, zmrazeny majetky těch, kteří jsou podezřeni z eh, defraudace veřejných prostředků v Tunisku. Jak už jsem minulý týden prohlásila, eh, náš výkonný ředitel se vydal do Tuniska, setkal se se členy vlády, eh, také se členy těchto nově zřízených komisí a setkal se nástupci občanské společnosti. Chtěla bych také uvítat iniciativu Evropského parlamentu, vyslat svou delegaci do Tuniska. Myslím si, že je velmi důležité, aby tuniští občané viděli, že Evropská unie ochotna podpořit a že se o ně zajímá Evropský parlament v tom kritickém okamžiku přechodu k demokracii. Musíme posílit všechny mezilidské kontakty a snažit se eh, být v kontaktu s občanskou společností, nevládními organizacemi, s asociacemi studentů a tak dále. Dnes máme příležitost posílit partnerství mezi Evropskou unii a Tuniskem na základě demokratických hodnot a e, e, hospodářské spolupráce. Měli bychom budovat vzájemnou důvěru, abychom zajistili stabilitu a e, demokratickou budoucnost Tuniska. A v tomto kontextu se těším na to, že se brzy budou konat svobodné a demokratické volby a vznikne nová demokratická vláda Eh, dohodli jsme se eh, s tuniským ministrem zahraničím, že budeme eh, pokračovat v těchto rozhovorech a vrátíme se k těmto otázkám v okamžiku, kdy bude zvolena demokratická vláda. A že tam zavládne atmosféra usmíření. A já doufám, že i vy uděláte všechno pro to, abychom této atmosféře napomohli přechodu k demokracii. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k situaci v Egyptě. Před eh, týdnem jsme byli svědky počátku velkého hnutí, které bylo inspirováno vývojem v Tunisku a které bylo organizováno hlavně prostřednictvím sociálních médií. A celý svět tím byl eh, pravděpodobně překvapen. Síla tohoto lidového povstání eh, se projevila v celém Egyptě. Statisíce mladých starých mužů a žen začala požadovat svá sociální a hospodářská práva. Protesty se rozšířily z Káhyry do Alexandrie i do Suezu a e, demonstrace neustále narůstají. Ti, kteří protestují, požadují změnu režimu a dodržování základních lidských práv. Na počátku mírové protesty e, začaly být násilné, policie eh, na ně eh, začala útočit a eh, máme obavy, že došlo i k použití ostré munice. A já bych chtěla vyjádřit soustřed všem těm, kteří přišli o své blízké. Došlo také k velkému počtu zranění a chceme vyzvat všechny strany, aby se neuchylovali k násilí. Na pondělí eh, jsme připravili závěry, ve kterých vyzýváme egyptské orgány, aby okamžitě propustili veškeré eh, demonstranty, kteří byli zadrženi. Svoboda vyjadřování a svoboda zhromažďování jsou základní lidská práva pro všechny a každý stát má eh, povinnost je chránit. Omezování svobody médií, včetně internetu, je nepřípustné a požadujeme, aby egyptská vláda okamžitě Eh, napravila tuto situaci. Celostátní eh, demonstrace jsou vyjádřením touhy po změně. Statisíce eh, lidí demonstrují ve všech městech. Je potřeba, aby byli vyslyšeni co nejdříve a aby na jejich požadavky bylo zareagováno včasnými opatřeními. Je na čase přistoupit k tranzici, která by měla být mírumilovná. Je také potřeba zahájit dialog s politickými silami. A i občanská společnost by v tomto dialogu měla hrát svou roli. Egyptské úřady by měly rychle zareagovat, vytvořit ehm, demokratickou vládu a e, začít plánovat e, konání demokratických voleb. Nabízíme svou pomoc Egyptu v tomto přechodu k demokratičtější a pluralističtější společnosti. Máme společný zájem na míru a prosperitě v oblasti Středomoří a Blízkého východu. Měli bychom přizpůsobit prostředky, které máme k dispozici, abychom podpořili tyto demokratické a ekonomické reformy. Jež proto máme příslušný program a proto bychom eh, měli jež přizpůsobit práci, která již probíhá v této oblasti. Pro mě je politika o změnách, o tom, eh, jak pomoci lidem formovat své vlastní životy. V arabském světě jsme teď svědky potenciálně velmi pozitivních změn vedených požadavky občanů. A Evropská unie by měla nabídnout svou solidaritu a podporu těmto změnám. Jsme unii demokratických států a proto tyto změny podporujeme a to s velkým odhodláním. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní vysoká představitelko. Nyní za EPP pan Salá Franka na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, Nezávisle na tom, jaká je situace v Egyptě a jak se situace vyvíjí, si myslím, že existuje nějaké předtím a nějaké potom při událostech v Tunisku. Myslím, že bychom se neměli cítit nevinni. Krize nás totiž takzvaně nachytala. Musíme se poučit. Evropská unie musí být viditelnější a je potřeba, aby hovořila jedním hlasem. Proto také máme Evropskou službu pro vnější činnost a vysokou představitelku. Za druhé, je potřeba se poučit. Pokud budeme ledabilí, a pokud budeme lhostejní k režimům, jako jsou v Bělorusi eh, nebo na Kubě, Nevyplatí se nám to. Tam, kde je více blahobytu, je potřeba požadovat více demokracie, tak jak jsme to požadovali v barcelonském eh, procesu. A třetí věc, musíme se jako Unie rozhodnout o našich krátkodobých a střednědobých cílích. Myslím, že Evropská unie musí velice rozhodně podporovat demokratizační pozice a nesmí zklamat naděje lidí na svobodu v těchto zemích. A pane předsedající, je naší eh, povinností poukázat na rizika, která v těchto demokratizačních procesích mohou vzniknout. Střednědobé cíle, pane předsedající. V těchto cílích je důležité, aby Evropská unie vyvinula nějakou obšírnou strategii pro to, jak uspořádat politiku sousedství. Včera jsme o tom hovořili ve výboru pro zahraniční věci. Přitom, pane předsedající, nesmíme zapomínat na to, že je velice často obtížné zachovat si vyváženost svobody a nepodlehnout tyranii. Děkuji, není za klub sociálních demokratů pan Severin na dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, nedávné události v, v Tunisku, Egyptě a dalších zemích regionu nám musí být připomínkou toho, že stabilita bez svobody eh, je ne iluzí, pak tedy neudržitelnou realitou. Musíme rovněž pamatovat, že revoluce nebo uh, uh, sociální Eh, odpor je zárukou změny, ale nikoli zárukou změny k lepšímu. Já doufám, že nalezneme dostatek inspirace pro to, abychom podpořili tento proces a zasadili se o to, že to bude proces, který bude představovat změnu k lepšímu, nikoli k horšímu. Eh, hloubková analýza situace eh, v Tunisku a Egyptu a nejenom tam je nutná, protože musíme pochopit, zda jsme v minulosti postupovali správně, abychom takové krize zabránili. Jaké kroky bychom měli podniknout do budoucna, tak abychom mohli předjímat či zabránit vzniku podobných krizí? A konečně, co můžeme činit proto, abychom zajistili, že ta aktuální krize bude znamenat, že, eh, že tady přinese větší svobody lidem, větší stabilitu v daném regionu. Je třeba zabránit tomu, aby aby situace sklouzla k jinému typu nestability a jinému typu totalitárního režimu či utlaku. Musíme přijmout preventivní a proaktivní přístup v tomto ohledu. To znamená, že musíme mít určitou strategii. Eh, určitě ty signály, které jsme vysílali, byly správné, když jsme vyvažovali klíčové slovo reforma a klíčové slovo pořádek či stabilita. Eh, ale nejsložitější je vždy ošetřit detaily a Mnoho z nás se obává, že jsme zatím právě ty detaily dostatečně neošetřili, že jsme neprokázali dostatečnou vizi, dostatečnou sílu při řešení těchto výzev. To by se mělo týkat i naší schopnosti jednat a diskutovat se všemi platnými hráči, včetně islamistických sil, tak abychom tak abychom mohli všechny zaintegrovat do pozitivního procesu. Doufáme, že komise a rada budou Eh, připraveny utvářet do budoucna takovouto strategii a rádi od vás uslyšíme na toto téma více. Děkuji. Pan Frostav, čtyři minuty, prosím. Pane předsedo, já si myslím, že to, co právě prožíváme v současnosti v Tunisku, zvláště poslední hodiny také v Egyptě, co prožíváme, je historickou záležitostí, ale zároveň tragickou. Když slyšíme, že byly zaznamenány stovky a stovky zraněných v posledních hodinách, a já tady vidím určitou podobnost s tím, co probíhá na středním východě, v severní Africe, s tím, co se dělo ve východní Evropě rok 89. A přesně z tohoto důvodu vám musím říct, že jsem překvapen a zklamán ze způsobu, jakým Evropa dělá přesně stejné chyby jako roku 1989. Je to neuvěřitelné, pane předsedo že my, takzvaný demokratický kontinent, jsme ještě neposkytli bezvýhradnou podporu masám, které jsou v ulicích a které nežádají nic jiného než naši podporu. Naši podporu. A, drazí kolegové, ještě jsem nezaslechl ani včera, ani dnes, ani včera, ani dnes toto vyznání podpory ze strany vysoké představitelky. Proč reagovala paní představitelka tak slabě? Ve skutečnosti nereagovala. Vy jste reagovala, potom Německo a Velká Británie eh, vydali prohlášení bez dohody, jako kdyby Evropa neexistovala. A musím vám skutečně říci, že jediná, jediné dobré vystoupení EU vzešlo ze strany pana Erdogana, tedy tureckého premiéra, který řekl panu Mubarakovi, že má naslouchat požadavkům svého lidu a má odejít. To byla jediná dobrá reakce na evropské úrovni, kterou jsme zaslechli. Myslím si, že sdělení, které jste učinila dnes, je velmi důležité pro ty, kteří jsou v ulicích a kteří bojují možná o svůj život. Myslím, že jsou tady dvě chyby, které byly spáchány ze strany Evropy v posledních dnech. Především nedostatečně chápeme historický význam této události. A druhá věc, neděláme dobrou analýzu této situace. Jsou zde obavy. A proto tady došlo k těm pochybeným vyjádřením. Máme strach z islámského režimu po volbách. A já vám musím říci, že já nemám strach. Já důvěřuji tuniskému a egyptskému lidu. Tento lid touží po demokracii a koptové a muslimové kráčí bok po boku a to je dostatečný důkaz toho, co chtějí. Oni chtějí skutečnou otevřenou demokracii. A pak je tady druhý příklad, který bych vám dal abychom neměli strach se vyjadřovat ve prospěch otevřené demokracie v těchto zemích. Všichni znáte Mohameda Bouazizi, člověka, který vlastně spustil tuto revoluci v Tunisku tím, že se upálil zaživa. Paní Eštonová, na rakvi tohoto člověka nebyla zelená vlajka islámu, byla tam rudá vlajka Tuniska. A tady neprožíváme islámskou revoluci, právě naopak, prožíváme revoluci za svobodu. Téměř jeden týden tisíce lidí se schromažďují v Káhyře. Probíhají také manifestace v Jordánsku, v Jemenu, v Sýrii, v Alžírsku. A já žádám paní Eštonová, abyste změnila stanovisko Evropské unie. A chci, abyste dnes zde prohlásila jasně naším jménem, že Evropská unie stoprocentně podporuje egyptský lid a jeho požadavky. Chceme, aby konečně Mubarak naslouchal svému lidu a uvolnil svým odchodem tuto zemi tak, aby se mohla rozšířit svoboda a demokracie. A na to čekám vaši reakci. No, Děkuji. Pan Konbendy, tři a půl minuty. Pane předsedo, paní... paní... Paní, pane předsedo, paní Eštonová, vy voláte po klidu, ale pojmenujte věci s právným jménem. Byly to skupiny přívrženci Mubaraka, kteří nastolili teror na náměstích v Egyptu. To nejsou manifestující. Nežádejte po všech klid. Žádejte na panu Mubarakovi, aby zastavil tyto agrese protože on to dělá proto, aby pak mohl prohlásit, já nastolím pořádek v tomto chaosu. To je past, která je nalíčena a my říkáme všem, uklidněte se. Ne, je nutné říci panu Mubarakovi, uklidněte se. A nejlepší způsob, jak uklidnit situaci, je odejít, zmizet a pak eh, tady bude vládnout klid v Káhyře. Za druhé, vy jste viděli, kdo tam byl. Byli tam policisté, eh, Mubaraka, lidé, kteří z venkova byli přivezeni eh, dnes ráno a ty tam vytvářeli tento neklid. To musíte říci, paní Eštonová, a nesmíte eh, dělat, že se jedná o celý lid. A pak je tady jedna věc, kterou u vás shledávám jako velice zvláštní. Dnes říkáte, že všechno chápete, že víte, jak to bylo, co se odehrálo před třemi týdny, ale před třemi týdny v tomto Evropském parlamentu Eh, jsme měli iniciativu, my a liberálové, abyste zastavila vyjednávání s Tuniskem právě z důvodu diktatury. Tehdy jste řekla, to není možné a dnes to možné je. <laughs> Najednou je všechno jasné. Já na vás chci jednu věc, paní Eštonová. Co se týče Tuniska, řekněte nám, kam dala Evropa peníze na jaké podniky byly věnovány evropské peníze, jaké podniky byly podporovány evropskými prostředky. Vy nám to můžete říci a tento parlament má právo, aby to věděl. A za druhé, paní Eštonové, vzhledem tomu, že říkáte, že budete dnes podporovat tuniský lid, tak na vás chci jedinou věc, aby v přechodném období zde byla rovnost z hlediska demokratického procesu. A pokud budou nové volby, víte, že RCD v Tunisku má peníze. Opozice byla po léta zakázána, nemá peníze. A je nutné, aby Evropská unie podporovala rovnocenost demokratické povahy. A teď k Egyptu, paní Eštonová. Je tady jedna zcela samozřejmá věc dnes. Pokud se nám nepodaří podpořit egyptiany v tomto procesu osvobozování, pak na arabský národ středního, důchodu, středního východu se obrátí vůči nám zády. Máme tady neuvěřitelnou situaci. Dokonce bylo manifestáno v pásmu Gazy na podporu Egypta a Hamas zakázal, aby se tato manifestace rozehnala. To je důkazem, že tento vítr svobody se obrací také proti teokraciím na středním východě a také v arabských zemích. A je naší úlohou, abychom pomáhali. Celá léta jsme tvrdili, že tady je pouze alternativa mezi teokracií a, a diktaturou. Inšalách je třetí možnost je to svoboda a boj za svobodu proti diktaturám a proti teokraciím a je naší evropskou úlohou, abychom byli po boku těch, kteří vedou tuto bitvu. Děkuji, paní Eštonová. Uh, Pane Vela, vy máte modrou kartu, kterou jste zvedl. Eh, jenom jste chtěl mě upozornit, že máte otázku na předřečníka, na pana Konbendita. Pane mm, Konbendite, vy budete akceptovat eh, tuto otázku od pana Vely, tak prosím, máte 30 vteřin. Hold on a second. Microphone. Microphone. Mikrofon, prosím. Vzhledem s veškerou úctou eh, k, pana, k panu Konbenditovi a já si eh, paní komisařko, já mám mm, velkou námitku eh, vůči tomu, co oba předřečníci řekli, protože to mi všechno připomíná Irán, tato situace. Tak prosím, opatrně Eh, eh, zacházejte se severní Afrikou. Tato část Evropy, tato část světa, pardon, není Evropa. A otázka teď je, mm, pamatujete si na události v Iránu ještě? Nevidíte tam nějaké podobnosti? Tady. Ne, nesouhlasíte, že musíme zajistit eh, spořádanou transformaci, spořádaný přechod? Paní, eh, já vám nechci dělat lekce z dějin, ale připomínám, že v Iránu to byl západ, Amerika, která eh, podporovala šacha a až do posledního okamžiku i mm, eh, mm, ta, mm, když tam byla vláda Baktia, tak jsme byli na špatné straně a my jsme jim dávali zbraně celé té iránské teokracii, aby vyhrávali tam. A to jsem vám právě chtěl vysvětlit, že pokud nebudeme na straně těch, kteří bojují za svobodu, a tak ti, kteří bojují e, za svobodu, se dostanou do slepé uličky a vyhrajou ti druzí. A to je právě po naučení z Iránu. Po naučení z Iránu, to právě říká i pan Gorbačov, e, který e, tedy říká, že ten, kdo přijde pozdě, tak eh, bude poražen a já doufám, že Evropa nepřijde eh, příliš pozdě. A nyní dvě minuty pan Tanok. Eh, já k jiné věci, nebudu se vyjadřovat k Iránu, pane předsedo, paní představitelko, od roku 56 Egypt je republikou, ale Mubarak je pouze třetí prezident, Ben Ali byl pouze druhý, mm, druhý prezident a takže když se podíváte na, tu, na to politické prostředí, no tak to je velká frustrace a teď tam vidíme celý ten hurikán změn, po kterých se tam volá v celém regionu. My chceme ale, aby to byl skutečně demokratický přechod v Egyptě k demokracii. Dnes ale vidíme takový zneklidňující trend směrem k násilí. Mubarak mm, mm, tedy eh, by měl sehrát roli v tom přechodu tím, že odstoupí a Tunis, Tunisko mm, také vystaveno velkému nebezpečí eh, fundamentalismu. Je to, eh, byla to korumpovaná země sice třeba, ale eh, byla nekonfesní, sekulární a hm, podívejme se tedy na ty muslimské, na muslimské bratrstvo, které se snaží zaplnit to politické vákuum, které tam je a to může ohrozit ten, bezpečnost Izraele a nemluvme o Suezském kanálu. A takže je třeba, abychom zcela se zaměřili na stabilitu, pořád pořádek, abychom především odolávali a bojovali proti těm, kteří tam budou chtět šířit ne- ne- násilí. A Evropská unie, Spojené státy a e, další subjekty musí podporovat umírněné politiky a nové strany, a které se e, zaváží k svobodným volbám a pluralitě. A je třeba, aby muslimské tedy bratrstvo bylo ochotno případně se vzdát moci, pokud bude poraženo ve volbách. A to je velká výzva a tady vlastně to je jako když padá berlínská zeď v muslimském světě a již tam máme i v muslimských zemích jako Indonésie, Bangladeš, Turecko. Má, to jsou hezké příklady arabských zemí pro Egypt a doufejme, že ta volba v budoucnu nebude mezi tedy sekulární tyranií a islámskou teokracií, ale že to bude cesta demokracie. Děkuji. Uh, Pan Albela um, má modrou kartu, prosím, budete akceptovat otázku, pane Tanoku? Ano, takže máte 30 vteřin na otázku. Eh, Já bych chtěl pouze říci panu Tanokovi, že bych chtěl porovnat jeho stanovisko k těmi, který povstali dnes a chtěl bych navázat na to, co řekl kon Bendit a pan Verhofstadt. To je lidová revolta, protože ti lidé tady trpí eh, chudobou a ti představitelé, které jsme podporovali proto, aby se zastavilo eh, muslimské šíření, tak ti způsobili, že tito lidé jsou v chudobě. Chtěl bych se vás zeptat, zda Souhlasíte s tím, že tito lidé mají právo na revoltu, když jsou podrobeni takové chudobě? Já si myslím, že jsem to velice jasně řekl. Já si nepřije nějaké islamistické teokraty, kteří tam budou vládnout poblíž našeho sousedství. Opravdu si myslím, že by tam mohly proběhnout férové volby a špatná hospodářská situace, vysoká míra nezaměstnanosti v Tunisku i Egyptě, to je opravdu velký problém, ale o to se tady teď nejedná. Tady se opravdu jedná o to, zda můžeme zajistit míromilovný přechod a tranzici v těchto zemích. Přejeme si stabilitu, míru a demokracii v naší blízkosti. Děkuji, my jsme si poznamenali pane Tenoku, že upřednostňujete tedy eh, liberalitu a demokraty a je dobré to mít eh, vysvětleno. Můžeme pokračovat. Paní, Verža. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se nechtěla tak vracet do minulosti, ale slyším tady překvapivá prohlášení Během celých měsíců jsme byli dosti izolováni s několika zelenými poslanci, když jsme požadovali, aby se hovořilo o situaci v Tunisku. Pane Konbendite, máte pravdu. Skutečně je to pět minut po dvanácté. Máme mnohé, co bychom mohli říci k minulosti. My jsme to řekli v našem vlastním usnesení a myslím, že bychom se hlavně měli zajímat o budoucnost. Především bychom se měli vyhnout jakémukoliv vněšování do vnitřní záležitosti této země. Není na nás, na Evropanech, abychom říkali, jakým způsobem se má skládat vláda těchto zemí. Tuniský lid se osvobodil sám od diktatury. Nechme ho, aby se vyjádřil a podporujme ho na cestě k demokracii. Všichni ti, kteří sledují situaci v Tunisku, vědí, že minulost není ještě mrtvá a že někteří eh, manipulují eh, ve stínu. Dnes dochází k agresi v Egyptě a to ukazuje, nakolik je to obtížné. Ano, důrazně odsoudit veškeré násilí, ale nespokojte se s tím, tak jak jste postupovali v Tunisku. Policejní násilí je vždy nepřípustné, dnes jako za minulosti v Egyptu nebo v Tunisku. Žádejme, aby tuniské úřady vyhověly požadavkům tuniského lidu. Vy jste hovořila o tom, jak jste vyjednávala s ministrem zahraničních věcí a dále jste připojila, aniž bychom to žádali, že chcete zvýšit přístup na trh. Myslím, že to není příliš vhodné, protože pomoc eh, Evropské unie v této oblasti existovala. Všichni dnes jakoby obhajují nebo objevují korupci Ben Ali. Ano, oni využívali těchto peněz v rámci pomoci Evropské unie. Evropská unie musí být neústupná z hlediska pošlapávání lidských práv. EU přišla o důvěryhodnost v těchto zemích, kde musíme podporovat demokraty a odsuzovat veškeré diktatury. Děkuji, děkuji a pan Or Provera za Alde. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, že staré řády se mění a tato krize eh, sebou nese řadu těžko řešitelných problémů a samozřejmě jsou zde eh, velká očekávání, ale i eh, rizika, protože totalitní režimy by mohly být eh, nahrazeny agresivní fundamentalistickou teokracií, která by to ještě více destabilizovala. Připomeňme si Irán, co se tam stalo a jak těžké vůbec tam je mm, vytvořit demokraci revolucí. A mm, zde je další možné nebezpečí a to je, že se v dané oblasti zhorší ekonomická krize a i nezaměstnanost mladých, což budou nové potenciální migrační toky směrem do Evropy. Evropa již to nemůže přijímat. A toto Mm, eh, ukazuje, že naše politika kolem Středozemního moře je nedostatečná. Tato naše politika spolupráce není dostatečná do posud, eh, aby skutečně se tam nastolily podmínky pro rozvoj demokracie. Co se stalo, to není jenom kvůli ekonomické krizi, mm, která byla sice vážná, ale je to i kvůli sociální, sta, nedostatečné sociální stabilitě a nedostatečnému zastupování zájmu eh, lidu, ať je to třeba svobodný tisk, ať je to pluralita stran, odbory, ať je to svoboda schromažďování, ať, je to, eh, ať jsou to rovné příležitosti, právní stát. Pomáhat eh, těmto zemím, to musí být eh, klíčové pro evropskou politiku, obchodní i ekonomickou. A vlastně tak se vytvoří reálná stabilita. To není stabilita autoritativních režimů, ale to bude stabilita založená na demokratických institucích a participativní demokracii. Paní Sinclair, minutu. Děkuji, pane předsedo. V první řadě je Eh, zásadní si uvědomit, že to budeme mít eh, delegaci do Tuniska, já se jí zúčastním, která by měla navštívit tuniský lid. Je důležité tedy, abychom zejména respektovali jejich kulturní hodnoty, jejich identitu, pomohli jim budovat novou budoucnost a plnit ty demokratické ideály. Lidé očekávají změny, očekávají pomoc bez nějakých podmínek a jsem ráda, že pan Cohn-Bendit to vyjádřil, tak jak jsme o tom hovořili dnes eh, dopoledne při přípravě delegace. Dotázal se, co se stalo s těmi penězmi Unie za poslední roky, které jsme jim poskytli. Uh, bylo to e, vydáno na reformy, ale jaké reformy? Vždyť kdyby byly adekvátní, tak by lidé asi nyní nereagovali tak, jak reagují. Můžeme dostat konkrétní odpovědi? Můžeme nutit na tu provizorní vládu, aby opravdu e, učinila správné reformy a aby veškeré finanční prostředky s nimi bylo řádně vynakládáno. Jdeme tedy na další řečníky a nyní dávám slovo panu Kasulidesovi. Dvě minuty. Pane předsedo, arabský svět, to je náš partner v Unii pro středozemní moře. A e, ve veškerém našem konání s nimi vždycky jsme mm, prosazovali princip pluralitní demokracie, svobody médií, svobodu schromažďování, dodržování lidských práv, nezávislé soudnictví a řádná zpráva věcí veřejných. Ale vždycky jsme říkali, že toto by nemělo být vnucováno zvnějšku, to by mělo jít zevnitř. Lidům v Tunisu se to podařilo um, um, úspěšně bojovat proti represi a prosadit si svobodu a demokracii tuniské orgány musí respektovat vůli lidu a musí neodkladně zahájit proces demokratizace a e, zodpovědnosti e, za případy e, korupce nebo za další represivní akty Benaliho. Ze stejných důvodů i egyptský lid ten také zažil tedy kulky, zabíjení a také si zaslouží důstojnost a osvobození svobodu. Demokracie ale e, neznamená pouze volby, to je daleko více. My jasně podporujeme lid daného regionu a apelujeme na jejich stávající představitele, aby naslouchali moudrému lidu a aby nedělali překážky a aby reagovali na očekávání lidu. A teď na naše evropské představitele, radu a vysokou představitelku já říkám toto. Je to zklamání, když posloucháme prezidenta Obamu nebo Hillary Clintonovou, kteří hovaří odvážně a když slyšíme vás, kteří hrajete pouze jako vždy druhé housle a není vás slyšet. A nyní bude hovořit paní de Kaiser dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nastávají okamžiky, kde je opravdu nutné si vybrat ten správný tábor. Tak často se mi to říkalo v EU. A dnes je ten tábor jasný, moji kolegové to řekli. Je to cesta svobody, cesta zvolená lidem. Ve chvíli, kdy s vámi hovořím, Káhirské muzeum hoří. Bojuje se v ulicích a já si myslím, že u Egypta jsme nebyli jednoznační. Mubarak musí odejít, to musí být jasné. Mubarak se vším, co představuje, a já mám úctu pro jeho minulé boje, ale on nemá schopnost toto zajistit, zajistit přechod, to by bylo šílené. A dnes vidíme klany pro Mubaraka, které jsou eh, v ulicích a bojují proti těm, kteří jsou za El Baradaje. Musíme se k tomu postavit a během posledních nocí a dnů jsem si stále říkala, jakou obrovskou chybu jsme udělali. Ta chyba spočívala v tom, že jsme podporovali korumpované režimy, ve prospěch stability a nebrali jsme v potaz sociální spravedlnost a tužby lidu. A to je chyba, kterou musíme napravit. A ten okamžik nastal dnes. A druhá chyba, lituji toho, drazí kolegové, spočívá v tom, že jsme nepochopili politický islám. Neříkám, že byla chyba ho neakceptovat, ale jsou rozdíly mezi teroristy, fundamentalisty a některými členy muslimského bratrstva. Udělejme tady rozdíl, hovořme s nimi, Jdeme, dejme stranou ty, které nechceme, ale my jsme skutečně zde připravili terén pro tyto fundamentalisty a teroristy. Musíme toto napravit. A navíc musíme ponechat eh, výdobytky z minulosti pro Tunisko a Egypt. Laické sekulární struktury zde musí být eh, zachovány eh, musíme se vyhnout šary. Máme tady možnost vybudovat demokracii s mnoha různými stranami. Nesnažme se, jak si zbavit se dítěte i s vodou z vaničky. Respektujme náboženství a politickou různorodost. Děkuji. Děkuji, pan McMillan Scott. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ta, eh, to dnešní tak naléhavé téma je stav v Egyptě. V roce 2005 jsem byl předsedou malé pozorovatelské mise v průběhu voleb a proběhlo první kolo to bylo tak chaotické a tak špatně zorganizované, tak skorumpované, že jsme se rozhodli ani se nenavrátit k tomu druhému kole. A to je země, kde před nějakými 30 eh, lety diktátor, prezident Mubarak, vlastně se chopil absolutní moci a to poměrně brutálním, eh, neobjektivním způsobem. Všichni uznávali, uznáváme nyní, jak je to výjimečná situace, které dochází nyní na ulicích. A také vidíme, jak Mubarak na to nevhodně reaguje. Vidíme ale nyní, že Evropská unie, tedy my spíše stojíme na té morální straně. Když paní komisařka hovořila na úvodu takovým mírným způsobem, tak opravdu uh, nenavrhovala eh, nějaké velice rázné akce. Měli bychom hovořit mírným hlasem, ale zejména jednotným hlasem a já vidím, že na úrovni Evropy nehovoříme tím jedním hlasem a bylo by zatřeba to zlepšit premiéři Británie, Francie, jiných zemích vydali eh, jednotlivá prohlášení, ale měli bychom opravdu velice jasně říci, že společně tedy podporujeme demokracii nejen tedy v Evropě, po celém světě, ale nyní zejména v tom středozemí. Děkuji. Brandner, minutu a půl. Já bych chtěla zopakovat požadavky. Musíme v každém případě a mít k dispozici seznam příjemců evropských prostředků. A samozřejmě e, je pravdou, že možná rodina Ben Ali v tomto smyslu využívala také evropských prostředků. Tady musí nastat změna a to požaduji. A proto především je nutné nového šéfa tuniské delegace. Já vám přečtu, co nám dneska poslal. Eh, evropská strategie v Tunisku nemusí být revidována. Budeme mít větší svobodu z hlediska výběru partnerů, ale oblasti intervencí eh, Evropské unie jsou ještě relevantnější v dnešní době. Musíme zrevidovat naši politiku vůči Tunisku a já na vás apeluji, abyste se zhostila i odpovědnosti a vyměnila šéfa delegace. A ještě mm, bych navázala na paní de Kaiser. Je na čase, abychom podpořili i ženy v této transformaci. Proč třeba neuspořádat velkou eh, konferenci? kde bychom podpořili ženy, abychom zdůraznili jejich roli, a, tak abychom i tak vlastně e, podpořili sekulární procesy v té zemi. To si myslím něco, co by e, e, bylo na té notě podpory žen. Děkuji, pan Piotrovský. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Protesty v Tunisku a v Egyptě zejména tedy v tom strategicky významném Egyptu, přitáhly pozornost všech politických eh, stran celého světa. Jsou tu eh, různé scénáře, míru milovné pochody ve prospěch demokratického procesu, ale pak také chaos a konflikty bez eh, nějaké možnosti východiska. Ta situace je opravdu nestálá lidé v Súdánu, kteří kterým je odebíráno právo na demokracii, si přáli změnit eh, režim a myslíme si, že Evropský parlament by měl činit kroky v tom směru, aby se eh, region celý stabilizoval. Nesmíme zapomenout na usnesení, které jsme nedávno přijali, co se týkalo eh, persekuce křesťanů a mohlo by se uplatnit něco podobného i na Egypt. Měli bychom učinit jasné kroky a zaslat pozorovatelskou misi do Egypta. Děkuji. Pan Majer, minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Evropská unie by měla revidovat svoji politiku sousedství, protože opravdu je pravdou, že jsme asi dáváme takový dojem, že jsme schopni podepisovat smlouvy o volném obchodu um, ale nebereme v potaz otázky rozvoje daných oblastí a obyvatel. V dnešní době je tu otázka padání režimu Benaliho a Mubaraka, ale jaký je, jaká byla pozice Evropské unie ještě předevčírem, kdy jsme neočekávali ty změny, o které žádali lidé na ulici. Takovou politiku musíme vyřešit my nyní, vlastně nejsme přítomni v těch změnách, které vyžadují obyvatele nejen Tuniska, ale také Maroka, Jordánska, Egypta, Jemenu. Je to obrovská spousta lidí, kteří již nedokážou vydržet tu eh, tyranii a tu krizi, která postihuje zejména ty nejslabší. Tuto revizi politiky by měla provést Evropská unie a nyní nastala situace. Je třeba znovu přeorientovat tu naši politiku sousedství. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Niet verwonderlijk worden... Děkuji, pane předsedo. Není překvapením, že mm, ty e, ty události v Tunisku mm, jsou podobné e, tomu, co bylo v Iránu. My e, zde podporujeme hlas lidu, hlas ulice to je vlastně lidové arabské povstání. Něco podobného se stalo v Iránu v roce 79 a teď se to tady v arabském světě opakuje. A Iránci vlastně se vidí jako ti, kteří podnítili tento proces, který teď tak navázal v Tunisku a v Káhyře. A, ale E, nyní tedy, ale toto je teď, e, to jsou události, které e, naplňují lidi větším očekáváním a naději, ale musíme se na to podívat i z pohledu stability na Středním východě a to nutně nemusí podpořit stabilitu. Děkuji. Pan to, co se děje v Tunisku a v Egyptě, to je velice významné. Je to povstání lidu proti diktátorům, proti despotům. To je dobrá věc, ale otázka je, eh, eh, co nastane poté protože to je takový často paradox demokratizace islámských zemí, kdy více demokracie vede k většímu eh, eh, vlivu islámu a potom ve finále méně demokracie. Samozřejmě my v Evropě musíme podporovat demokratické procesy, ale tato podpora musí eh, skutečně znamenat, že vláda bude v rukách skutečných demokratických sil a muslimské bratrstvo by nikdy nemělo dostat naší podporu, pokud by tam chtěli chtěli skutečně zavést teokratickou diktaturu protože to potom budeme mít tady v tom regionu další verzi Iránu. Před pár týdny Ben Ali a jeho strana eh, byly součástí socialistické internacionály. Teď se vítr obrátil a takže je to všechno jinak. No kolegové, buďme opatrní v tom, jak koho si vybereme jako partnera a eh, abychom nenahrávali islámským extremistům. Tady vidím modrou kartu. Ne? Děkuji a pan Petering, dvě minuty. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, vážení kolegové, naše reakce na události v arabském světě eh, musí vzejít z eh, obrazu člověka. Ať je to muslim, žid nebo bez náboženského vyznání má stejnou důstojnost a také stejné právo na život důstojnosti. A pokud eh, toto právo je porušeno, je nutné si uvědomit, že důstojnost arabského světa právě musí spočívat v tom, aby lidé mohli žít v demokracii a proto je naší povinností naší odpovědí dnes a důležitou úlohou v budoucnosti, abychom lidem v arabském světu umožnili, aby mírově přistoupili k demokracii a musíme jim říci, my jsme solidární, stojíme na vaší straně, jsme solidární eh, s muslimy. My jsme učinili jednou chybu a sice, že ve vztazích k totalitnímu komunismu jsme zavírali oči a říkali jsme, potřebujeme stabilitu. Tuto chybu bychom dnes neměli učinit, protože k stabilitě patří svoboda, demokracie a to musíme podporovat. A pokud teď jsem slyšel, že v Káhyře se střílí, to jsem nevěděl, pak pokud by se armáda měla násilím prosadit, tak by to trvalo jenom krátkou dobu. Eh, víte, že to tak bylo v NDR v 650. roce, v Maďarsku také v 68. Československu bylo to krátkodobé a svoboda se prosadila, takže musíme říci přestaňte střílet a dejte těmto lidem svobodu prostřednictvím svobodných voleb a to bychom měli celou svojí silou jako Evropský parlament podpořit. Děkuji, pan Svoboda, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vysoká představitelko, existují lidé, kteří říkají, z dějin se nemůžeme poučit, ale měli bychom se o to alespoň pokusit. A když se tady hovořilo o Iránu a také pan Konbendit na to již dal určité odpovědi, tak bych ještě chtěl říci, jak to probíhalo tehdy v Iránu. My jsme podporovali špinavý režim, eh, podporovali jsme policii, která vlastně mučila eh, lidi. To jsme strpěli zvenčí. Ne my zde, ale eh, Amerika a také Velká Británie vlastně mm, svrhla Mosarika, který chtěl mírovou revoluci. My jsme trošku dál teď, ale ne dostatečně daleko. A musíme to jasně říci. A tady musím souhlasit s kolegy, kteří již hovořili. My musíme být na straně těch lidí, kteří eh, vlastně započali tuto revoluci. A to nebyli eh, islamisté. Buďme rádi, že máme tuto obrovskou šanci, že toto nevzošlo ze strany eh, islamistů, ale vzešlo to ze strany občanů a lidí na ulicích, kteří nebyli spokojeni se svými občanskými právy, s nedostatkem demokracie. To je to, co tam převládalo vysoká představitelko a vážení kolegové, musíme být sebekritičtí eh, v naší strategii eh, sousedství vlastně mm, jsme svým způsobem selhali, protože jsme tvrdili, že chceme stabilitu, chceme mír na Blízkém východě a počítali jsme s tím, že mír vlastně bude spočívat na ramenou eh, diktatury a to není akceptovatelné a proto musíme vyjádřit jednoznačné stanovisko. Trvalé mír může být eh, zde pouze tehdy, pokud se bude opírat o demokracii a nikoli diktaturu. Možná nebudu tak kritický jako my, moji kolegové, ale paní vysoká představitelko, my musíme nahlas říkat naše eh, Eh, stanovisko. Eh, nahlas a jednoznačně musíme hovořit tak nahlas, aby to slyšeli i ministři. Eh, musíme mluvit tak nahlas, aby se slyšela slova paní Eštonové a nikoli paní Clintonové. Potřebujeme jednoznačnou řeč v tomto smyslu. Děkuji, pan Kazak, na minutu 30. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Оштен, уважаеми колеги. Protesty v Tunisku. Pane předsedo, vážená paní Eštonová, drazí kolegové, protesty v Egyptě proti sociální nespravedlnosti, proti násilí a korupci, proti pošlapávání lidských práv jednoznačně ukazují že lidé si přejí změnu. A to nám připomíná zhroucení socialistických zemí východního bloku roku 89. Požadavky lidu v Egyptě a v Tunisku jsou jasné. Musíme podpořit tyto požadavky, protože tyto požadavky požadují pluralitu mínění, svobodu tisku a uplatňování lidských práv. Proto, vážená paní Eštonová, musí být naše zahraniční politika změněna opírat se o naše hodnoty musíme podporovat cestu k demokracii a musíme podporovat přání tuniského a egyptského lidu. Před 60 lety revoluce v arabském světě znamenala konec evropských koloniálních pravidel a druhá revoluce v arabském světě nyní nastává vyloženě před našimi očimi. Nyní je tedy ta chvíle, kdy Evropa musí zvolit, zda stojí na té správné nebo špatné straně v historii úloha nyní je taková, abychom pomohli eh, vytvoření eh, demokratické občanské společnosti. Náš eh, rozpočet by měl být revidován, abychom mohli zahrnout také potřeby Tuniska, které trvalo více než 20 leté autokracii. Lidé v Tunisku zatím nedůvěřují této dočasné vládě um, opravdu začíná nový proces v Tunisku. Nicméně já bych chtěla říci, že Evropská unie také potřebuje zahájit opravdový proces, tak aby se už začala respektovat eh, lidská práva a ne to opomíjet a zakryvat oči, jako jsme dělali v uplynulých letech. Nyní je to opravdu otázka lidských práv. Pan Strejček. Thank you, Mr. Chairman Děkuji, pane předsedo. Já nesouhlasím s názorem, že to právě probíhající povstání v Egyptu, že to je e, něco, co by tam iniciovali demokratické síly v evropském stylu. E, to, e, že to, tam ten chaos, který nastal, ten není, ten je sice motivován touhou po lepším životě, ale klíčová otázka pro nás Evropany je ta hrozba, to znamená tu dramatickou situaci by mohli zneužít eh, islamisti, radikální islamisti a eh, Evropa a Amerika potom by přišly o umírněného spojence a eh, Egypt a mírový proces by byl ohrožen a Egypt by se mohl změnit v režim, který by byl nepří, nepřátelsky naladěn vůči Evropě, Izraeli, Americe a přiblížil by se Hamasu. Pozice EU by měla být v tomto pevná na straně těch, kteří touží po svobodě a kteří e, neúnavně podporují svobodné volby. Děkuji. Pan Hadži Georgiu na minutu. Milí kolegové, je zřejmé, že drtivá většina eh, parlamentu podporuje povstání egyptského lidu. Eh, to je, a to zcela správně, legitimně když mohou existovat ty různé výjimky, jak jsme právě slyšeli. Eh, dělat politiku, to však znamená intervenovat ve správném okamžiku a e, intervenovat v těch velkých otázkách. A co jsme dělali celá ta léta, kdy miliony a miliony dolarů se pumpovaly do Egyptu a mm, díky tomu se podporoval egyptský režim. My stojíme na straně egyptského lidu, který mm, požaduje právo e, na Eh, na eh, potraviny, na vzdělání, na svobodu. My zde eh, sledujeme velice pečlivě i vývoj třeba v jiných státech, které jsou blízko a podporujeme tedy hnutí v Egyptě. Děkuji. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo, paní Eštonová. Jak jsme slyšeli, zde je mm, žádoucí, aby v severní Africe konečně byla demokracie, taková, jakou známe z Evropy, ale eh, také eh, nelze skrývat, že tady jsou určitá nebezpečí. Všichni si pamatujeme na ten atentát třeba proti koptům křesťanům v Egyptě, to je nedávno. A takže mm, skutečně Mm, možná jednoho dne dojde ta, k nějaké islámské diktatuře tam. Slyšíte? E, naše obavy jsou, že by to mohlo vyústit v Severní Africe v islámskou diktaturu. A proto eh, Evropa by měla zajistit, aby eh, najednou na severu Africe, abychom tam na severu Afriky neměli eh, nepřátelsky naladěné, naladěné země. A to by i ohrozilo, ohrozilo naše obchodní vztahy. To je tak důležité teď v dobách ekonomické krize. A nezapomínejme i pokud jde o imigraci nebo migraci, eh, to mm, mm, by mohlo být doprovázeno tou destabilizací, eh, s tou destabilizací a to by vedlo k větším migračním tlakům na jihu Evropy, takže to musíme vzít do úvahy. Děkuji. Děkuji, pan Madlener, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, místo předsedkyně, prosím, nebuďte tak naivní a pane Frhovštate, ani vy nebuďte naivní, protože muslimské bratrstvo si přeje šerí a šeria to rozhodně není symbol demokracie. Největší opoziční strana, tedy muslimské bratrstvo, si přeje válku proti Izraeli a paní Eštonová, vy jste o tom neřekla ani jedno slovo. Tady se volá po lepší budoucnosti o Egypt, ale my odmítáme hovořit o tom, co vlastně islám představuje, protože slovo islám a demokracie to je neslučitelné. A já bych chtěl říct jednu věc, já si nepřeji, aby nějaká naivní paní Eštonová vyjadřovala něco eh, vůči Egyptu. My si přejeme takovou paní Eštonovou, která si uvědomuje nebezpečí a která upozorní egyptský lid, že šaria znamená zlo pro všechny. Eh, děkuji. A objevila se tu jedna modrá karta. Přijímáte otázku? Ano, takže máte 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl položit otázku ctěnému kolegovi, jak může skvétat demokracie ve společnostech, kde neexistují instituce ani historie demokratických tradicí? Demokracie je, se jen tak neobjeví na nějaké neúrodné eh, zemi. Musíme vytvořit demokratické státy, ale nejde to bez vytváření demokratických institucí, na kterých se to zakládá. Pane Madlener, můžete odpovědět? Ano, pane předsedo. Já s tím mohu jen souhlasit tady s tím, co řekl ctěný kolega. Samozřejmě ty instituce se neobjeví jen tak, ovšem já nevidím nějaký alternativní Egypt. Já si opravdu nedokážu představit žádnou osobu tam, která by se chopila vedení. Ani já bych to neměl udělat, měli by to udělat egyptiané, ale asi by si neměli vybrat muslimské bratrstvo, nicméně spíše sekulární vůdce. Děkuji, pane Mauro. Děkuji, pane předsedo. Mm, paní baronko Aštonová, mm, e, já nikdy jsem nebyl příliš vlídný e, e, vůči vám, když jsem hovořil, ale musím uznat, že historie nám komplikuje život a já doufám, že to, co řeknu, že spíše vám pomůže tentokrát. První věc, kterou chci říct si úplně jasně, je, že státy jsou garantem eh, života, ne vládcem nad životy lidí. A eh, ti, kteří chtějí ovládat životy lidí, tak to je špatné. A k tomu došlo právě s těmi režimy v Tunisku a v Egyptě, protože eh, tam, eh, eh, tam po řadu let, po té, co ty státy nabyly svobody, tak sklouzly do těch režimů, které tam vládly, ovládaly životy lidí mnoho let a teď se proti tomu povstalo na ulicích. Dále, druhá poznámka na adresu Evropské unie. My bychom měli mít skutečnou strategii pro středozemní moře, což znamená znamená i e, říci a po, vyvodit e, naučení z toho, jak selhal barcelonský proces a jak je to s tou unii e, pro středozemní moře, protože Ehm, co byly často tedy politické deklarace, které k něčemu nevedlo. A teď my musíme mít skutečnou strategii a měli bychom ji dobře promyslet a zrealizovat eh, a také jsme to udělali třeba v zájmu východu Evropy a eh, tak, jak to děláme i v zájmu Balkánu nyní. Bez strategie nemá smysl vůbec hovořit jedním hlasem, protože vlastně bychom sice hovořili, ale nic bychom neříkali. Pan Panceri. Grazie. Děkuji, paní Ashton. Já mám dojem, že ještě eh, vůbec si neuvědomujete, co se děje kolem Středozemního moře a vůbec nevnímáte eh, tu realitu a ty změny, ke kterým tam dochází. A asi to je důvodem, proč s takovým skluzem Evropské unie začaly řešit otázky Středozemního moře. Nyní končí historická politická fáze a kdy tedy Evropa měla takovou eh, kontraproduktivní a eh, eh, nejasnou politiku a to i vedlo k tomu, že tam ty vládci založili vlastně tu budoucí explozi, kterou teď vidíme v Egyptu a ono se to přele i do jiných zemí. A my Mm, jsme názoru, že ano, měli bychom podporovat pouze ty manifestace, ale ne, já si myslím, že Evropa by se měla ukázat, že je politicky zralá, to znamená, měla by eh, jasně eh, mít, měla by mít jasnou zahraniční politiku, která vyjde z takového tedy eh, spíše stavu, kdy byla taková utajená, latentní, ale měla by skutečně podporovat demokratizaci, která tam probíhá. A musíme být jasné politiky, novou politiku sousedství, partnerství, novou politiku bezpečnosti v oblasti Středozemního moře. A měli bychom aby zajistit, aby celá Evropa byla ochotná řešit otázky Středozemního moře a aby Evropa tedy eh, to řešila eh, stejně jako to řeší Spojené státy a Turecko například teď. A také je třeba změnit eh, kurz a mm, z tohoto pohledu e, je třeba, e, aby komise k tomu přistupovala e, s velkou skromností a začala, zahájila novou debatu o nové politice Středozemního moře. A mm, teď ta otázka Unie pro Středozemní moře, to je také téma. Je třeba, aby tam Evropa byla přítomná. To je zásadní pro Evropu. Je třeba, abychom si to všichni dobře uvědomili. Děkuji paní Desarnes na minutu a půl. Svět se hýbe a mění, a zvláště arabský svět, kde 40 populace žije pod Prahem eh, chudoby a mladí jsou nezaměstnaní. Mladí arabové chtějí rozvoj a demokracii a jedno nejlze oddělit od druhého. V Tunisku, stejně jako v Egyptě, tento lid bral osud do svých rukou. A toto hnutí přes veškeré provokace jejich jsme byli svědky dnes v Káhře, přes všechny potíže, toto hnutí se nezastaví. Co se týče Tuniska, včera a Egypta dnes, je tady jeden jediný hlas, který jsme slyšeli. Hlas USA, který se postavil rezolutně za demokraty. Já věřím na Evropu, ale myslím si, že Evropa má smysl pouze tehdy, pokud se také vždy rezolutně staví na stranu demokratů. A já bych si přála, aby Evropa takto zareagovala. Neudělala to. Nejenom z důvodu vašeho postoje, ale také z důvodu laxnosti představitelů našich zemí, kteří chtějí radši žádný pohyb. Žijeme historickou změnu a proto vás zapřísahám, abyste zareagovali a nezmeškali toto setkání s tímto dějným okamžikem. Děkuji, pan Epping, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, co jsem chtěl říct, si tu již zaznělo, takže se omezím na jednu otázku, paní vysoká představitelko. Dnes pan Tony Blair, bývalý premiér Spojeného království, kterého zřejmě znáte, velice eh, pozitivně hovořil o panu Mubarakovi. Dnes na CNN řekl, a já cituji, Mubarak je opravdu odvážný. Pan Blair eh, také u upozorňuje, že by se neměly uspěchat volby. Pan Blair je nyní vyslancem eh, v rámci mírového procesu mezi Izraelem a Palestinou, který ehm, Evropská unie podporuje. Co si myslíte o takovémto prohlášení pana Blaira? Děkuji. Děkuji, pan Baten, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Egypt a to, co se děje tedy v Egyptě a e, v dalších zemích, e, to je, znamená svrhnutí vlád, ale ne ve stylu evropské demokracie, ale spíše ve stylu islamského hnutí, tak jak jsme to viděli v Iránu. Nicméně lze vyjádřit určité uspokojení e, nad tím, jak vypadají vyhlídky utlačovaných národů, které, kterým vládly vlády, které nezastupovaly vlastně všechny tyto vlády eh, tak dlouho utlačovali a tak hodně utlačovali lid, že eh, tam vždycky asi dojde potom k nějakému povstání, k rebeli. Třeba taková paralela s Británií, takže eh, postupně všechny vlády všech politických barev také tedy postupně dávali, předávali eh, práva Evropské unii. Takže eh, já jenom si kladu otázku, jak daleko až eh, je třeba tedy tlačit na lidi u nás, než výjdou do ulic jako lidi v Egyptě. Madam President. <coughs> Děkuji, paní předsedkyně. My bychom měli všichni zatleskat tomu, jak bylo skoncováno s represivním režimem. Jsme, uvědomuje si ale jak to bude náročné je nahrazit. V Tunisko i Egypt rozhodně by nemělo uplatňovat standardy jako na středním východě. Je to totiž nebezpečí, že sociálně liberální autokracie nahradí ty represivní autokracie nebo nějaké sociálně demokratické represivní eh, vlády. Přechod eh, přechod moci v jakékoliv zemi eh, by se měl znovu řádně promyslet, když se zamyslíme nad občanskými válkami, nad strukturami a hospodářství těchto zemí, tak by možná eh, bylo rozumné těmto lidem ehm, pomoci, ale eh, rozhodně ne zasílat vojska. Není naším Eh, úlohou tam eh, eh, pomáhat tímto stylem. Děkuji, pan David, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Svět a celá Evropa konkrétně by rozhodně neměli stát zády k tomu, co se nyní odehrává v několika zemích na severu Afriky a na Blízkém východě. A také musíme uznat význam a legitimitu těchto demonstrací. Jakýkoliv národ, který očekává demokracii a svobodu, by od nás měl obdržet maximální solidaritu, tak jako jsme to učinili v blízké minulosti s našimi přáteli z východní Evropy. Nyní zažíváme významný historický moment, kdy oni mění svoji historii, budují novou realitu a je zapotřebí uznat, že extrémní islamismus eh, by měl být konečně svržen. Není to žádná odpověď na opravdové problémy země, vede pouze k sociální exkluzi. Budoucnost této, tohoto regionu potřebuje řádné odpovědi, respekt, respekt menšin, kde by stát tu měl být ve prospěch všech a nejen pro určitě určitou menšinu. A ostatní zbytek světa by měl využít této příležitosti a pomoci jim najít cestu k pokroku. Tento náš sousední region, nezávisle na tom, jakou vyznává víru nebo jakou zvolí politiku, či jakého je etnika, by měl s náma žít bok po boku v míru. Paní předsedkyně, na závěr chci říci, že Evropa a nejenom někteří izolovaní lídři jak řekla paní eh, vysoká představitelka, tady jen těžko můžeme rozhodovat o našem vlastním dvorku, když eh, nepomáháme ostatním. Měli bychom být zajedno, měli bychom být všichni solidární, neuplatňovat eh, žádný radikalismus, ten bychom neměli podporovat a podpořit práva žen. Děkuji, pan Kadroj, za, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážená vysoká představitelko a milí kolegové. V tomto okamžiku probíhá násilí a střety mezi mm, zastánci a odpůrci Mubaraka. Myslím si, že parlament musí dát jasné signály a musí apelovat na jeho podporovatele, aby se stáhli, aby nedocházelo ke krvo prolití. To, co se děje v Egyptě, nás překvapilo, ale musíme to vnímat jako šanci. Tento region po letech stagnace má šanci dorazit k demokracii pro všechny a miliony těchto občanů a těchto mladých touží právě po tomto rozvoji nesmíme podceňovat dopady těchto změn. Někteří to porovnávali s rokem 89. Evropská unie musí důrazně podporovat proces přechodu k demokracii. Musíme rychle a jednoznačně pomoci k odstartování tohoto procesu a Mubarak jednoznačně nemá legitimitu pro to, aby řídil tento proces přechodu Potřebujeme jednoznačný harmonogram opatření, která by měla vést k prvním transparentním volbám v září tohoto roku, kde by došlo tedy ke změně ústavy, to je předpoklad pro tyto volby. Musí také dojít ke změnám eh, přístupu k médiím, tak aby se všichni kandidáti mohli prezentovat Demokratické síly se musí sejít eh, co nejrychleji kolem kulatého stolu a Evropa musí hrát pozitivní roli. Zároveň ovšem si musíme uvědomit složitost této situace. Armáda například eh, na základě své umírněné role byla chválena, ale zároveň armáda je i z ekonomického hlediska důležitým subjektem a pokud chceme ekonomické reformy, tak eh, samozřejmě to nebude jednoduché. Děkuji. Paní Nates Mifold, teda minutu a půl. Vážená paní vysoká představitelko, vážení kolegové, já jsem si s velikým zájmem vyslechla oznámení eh, paní eh, místopředsedkyně komise i kolegů. Mnozí tu řekli, že jsou zaskočeni a překvapeni tím, k čemu dochází v Tunisku, nebo událo v Tunisku a co se nyní děje v Egyptě. Já musím říci, že takováto vyjádření zase překvapují mě, vždyť my jsme velice dobře věděli, že tyto režimy nejsou demokratické a že můžeme říci, že jsou až velice autoritářské, že jsou to režimy, které držely občany, celé národy pod pokličkou a že je utlačovali. Takže e, nyní jsme velice překvapeni a přemýšlíme o to, jak zajistit stabilitu v tomto regionu. Nicméně na druhé straně se ukazuje i to, že podpora autoritářských režimů a těch skorumpovaných režimů jen proto, abychom zachovali stabilitu a předešli chaosu, to s většinou vede k celkové nestabilitě a, a k tomu chaosu, který nastal a který vlastně nedává zemi šanci na budoucnost. Takže myslím si, že bychom k této tematice měli přistupovat zodpovědně, že podpoříme proces demokratizace v zemích a chtěla bych upozornit zejména na to, že bychom měli podpořit ty různé politické strany jak v Tunisku, tak v Egyptě, které jsou v tuto chvíli slabé které v posledních letech v podstatě neměly příležitost si vytvořit schopné struktury. Ty politické síly a strany potřebují naši maximální podporu, aby mohly sehrát nějakou roli v tom demokratickém procesu, aby se mohly zúčastnit voleb. Děkuji pan Van Orde na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. V této fázi rozpravy tak bych chtěl říci toto, že příliš často jsme eh, Eh, viděli, že ty, eh, ty naše posvátné svobody jsou vlastně zneužívány eh, těmi tedy v jiných zemích. A teď je to vlastně 22. výročí, kdy Khomeini tedy se vrátil do Iránu, je v Iránu a on a mm, vlastně po dvou dekádách eh, eh, z Londýna tedy eh, mm, došlo k tomu, že představitelé Tunisu začínají podporovat Hamas vlastně a to tež platí i pro Egypt a pro muslimské bratrstvo, takže samozřejmě to jsou ale subjekty, které reagují na potřeby lidí a potom postupně budují a konsolidují svoji moc tím, že šíří teror. Takže my musíme bránit extremismu v našich hlavních městech a musíme bránit eh, legitimně i občanskou společnost, samozřejmě i v Egyptě a v Tunisku, tím, že jim budeme správně a kontrolovaně finančně pomáhat. Děkuji, pan Bonsignore, minuta a půl. Prosím. Signor Presidente, Paní předsedkyně, já souhlasím s tím, co řekli předřečníci z EPP. Nicméně musím zdůraznit, že nedávné události kolem Středozemního moře v nás všech vzbudili velký údiv, eh, protože před pár týdny vlastně to vůbec jsme ne, neplánovali, nepředvídali a paní baronka Ashton vede zahraniční politiku a najednou také i její, eh, tedy spolupracovníci, byli překvapeni, zaskočeni a nejsou akceschopní. Já se ptám, zda vůbec má smysl vynakládat takové prostředky na tuto službu, tak jak vypadá dnes teď a eh, měli bychom tedy vůbec eh, eh, nějakým způsobem povýšit tu evropskou dimenzi kolem středozemního moře. Samozřejmě my víme, že lidé tam mají právo na sebeurčení a eh, že tam mají tedy právo aspirovat na svobodné, svobodné volby a demokracii, ale ne, že tam začne zpětat extremismus. Jak bylo řečeno, stabilita jde ruku v ruce s demokracií. Dnes my tady hovoříme o posilování demokracie, o právním státu, lidských právech, bezpečnosti občanů a tak dále. A, ale my, Evropané, tedy teď více než kdy jindy potřebujeme eh, mír kolem Středozemního moře. Evropská unie musí změnit svoji politiku a musí E, se snažit o adekvátní pomoc a spolupráci a o sociální ekonomický rozvoj, ale všech zemí kolem Středozemního moře. Děkuji. Děkuji paní Romero na jednu minutu, prosím. A dámy a pánové, e, Demokratové v Tunisku nám dají ukázkovou lekci zralosti právě v tuto chvíli. A Právě k tomu masakru, ke kterému dochází nyní v Egyptě, si přejeme vyjádřit se jednohlasně v Evropské unii, abychom umožnili konec tohoto masakru. Opravdu to znamená, že v těchto zemích dochází k opravdu radikální změně. V Tunisku máme ještě čas parlament zítra bude hlasovat o usnesení. Budeme mít také delegaci, kterou zítra vyšleme do země a naše demokratická práce, naše podpora je důležitá v tuto chvíli. Vyšleme ji tedy Tunisko, ale měli bychom ji vyslat i ostatním zemím, které si přejí větší eh, svobodu. Ale měli bychom učinit ještě více Eh, ten ekonomický kolaps, ke kterému jistě povede takováto revoluce, bude mít závažné následky. Je tu příliš mnoho nepřátel, kteří si přejí z Tuniska učinit odlišný model než to, co my si od nich přejeme. My souhlasíme eh, mezi sebou, jaký model by to měl být. Vidíme tu konec kolonialismus a začátek svrchovanosti svobodné země. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, jaké možnosti pomoci, než ty, o kterých hovořila paní komisařka, například pomoc ze strany Evropské centrální banky, takovou pomoc, abychom jim opravdu pomohli. A toto rozhodnutí je naprosto zásadní, je naléhavé. Řečnice byla přerušena. Děkuji paní Šalke na minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně. Paní vysoká představitelko, nyní, jak jsme tu, v Egyptě dochází k zadržování egyptských občanů na Tahrirském náměstí. Policie proti ním krutě postupuje. Mírové eh, demonstrace za zlepšení situace v zemi, za řádnou politickou vládu a za sociální rozvoj. To je to, co lidé žádají. To jsou přesně ta slova, o která my se snažíme, nebo ty hodnoty, která se, které se snažíme podpořit i na Středním východě. Komise samotná vydala miliardy za posledních 10-15 let, aby se něco takového tam zlepšilo. Máme tedy takové politické cíle pro vedlejší region, tak proč nemůžeme nyní postupovat rychle? Přejeme si opravdu silnou proaktivní Evropu, ta je tu nyní nejvíce vyžadována. Vidíme, jak se nyní ty mraky nad, eh, nad Blízkým východem opravdu, jak ty mraky nyní černají, my bychom měli opravdu naléhavě podpořit a pomoci eh, obyvatelstvo v regionu. Naše zodpovědnost je naprosto vysoká. Vztahy mezi eh, lidem v té zemi naprosto jasně prokázaly, že už si nepřejí diktaturu. Tuniská vláda šla naprosto proti jakékoliv svobodě komunikaci, postihly internetová spojení, společnosti jako Telekom nebo Vodafone jsou tam silně zastoupeny, ale jak se zdá, tak on, i oni právě umožňovali tuto cenzuru médií. Já bych si přála, aby se i vyšetřovala právě tato situace, kdy evropské společnosti napomáhaly vlastně této cenzuře, tomuto zabraňování svobody. Mělo by to být opravdu, mělo by to být opravdu férové vyšetřování vyšetřování toho, k čemu tam došlo. Děkuji, pan Poreba, na jednu minutu. Paní vysoká představitel. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, Evropská unie udělala několik chyb v minulosti a e, e, v roce 2009 Eh, při prezidentských volbách, eh, kdy Benali údajně měl v Tunisku 90%, tak jsme nic nedělali a údajně to byly demokratické volby. Nebo když třeba došlo k novelizaci trestního zákonníku tam v Tunisku, kdy on zarazil všechny aktivity obhájců lidských práv a nevládních organizací. A dnes se ta pasivní politika na, na severu Afriky, to je něco, co už si nemůžeme dovolit. Musíme být odhodláni, pomáhat při eh, znovu nastolení stability v regionu a pouze eh, naše aktivní a odhodlaná pozice, odhodlaný přístup eh, může nastolit právní stát, dodržování lidských práv a svobodu projevu. Děkuji. A nyní pan Preda. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vysoká představitelko, vážení kolegové. Před rokem jsme tady diskutovali o vztazích EU k Tunisku. A tehdy jsem říkal, že sociální výdobytky, na které byly Tunizané tak eh, pyšní, měly být provázeny politickým pokrokem. A vidíme tento týden, že dochází k politickému pokroku, alespoň v tom smyslu, že ta nedávná revolta je jednoznačným výrazem přání po svobodě. Egypt to je stejné. I když je zatím tedy toto ve vývoji, neznáme ještě, jak to dopadne a určitě budou další, kteří se připojí k tomuto přání po svobodě. Zároveň jsme konstatovali tento večer, že někteří z nás se obávají, že tento vítr svobody nepovede nezbytně k sekulárnosti nebo udržení sekularity, k umírněnosti a ke stabilitě. Myslím si, že si musíme být vědomi toho, že je právě možné, že příští týdny a příští roky tento region nebude nezbytně mít politické režimy, které budou eh, stabilní, inspirovány svobodou anebo umírněností. Je zcela možné, a myslím, že bychom se na to měli připravit, že eh, to může být také jinak. A z tohoto důvodu podporuji tedy eh, snahu eh, zasadit správným směrem politiku Evropské unie. Ostatně komise o tom hovořila už roku 2005 ve, svém, eh, ve své zprávě. Děkuji, pan Arif, na minutu a půl. Paní předsedkyně, milí kolegové, Eh, eh, eh, vždycky lid je o krok vpřed, před elitou, to jsem si vždycky myslel a teď jsem si jist. Takže chti, chtěl bych uvítat odhodlání a odvahu tuniského egyptského lidu, protože naše hodnoty, naše práva nejsou hodnoty a práva vyhrazená západu, ale jsou to univerzální práva pro všechny. A Evropa Mm, jí musí ale eh, správně analyzovat eh, eh, situaci v těchto zemích a podle toho tedy i uspůsobovat své projekty a to oni po nás chtějí tedy ne nějakou charitu, ale zodpovědnost. Jsou to lidi, kteří již nechtějí akceptovat status quo a chaos a my tedy bychom jim měli pomáhat v těchto aspiracích tak, aby tam byla nastolena demokracie, která která bude ku prospěchu zemí a obyvatel, ale i ku prospěchu nás všech zde. To myslím, že paní Ashton jasně řekla. A závěrem mm, bych eh, řekl, že mm, tento eh, lid eh, možná neopatrně se začal domáhat své svobody, ale já doufám, že aspoň v nás zbudil Eh, eh, naše svědomí. Děkuji a nyní pan Lansdorf. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně a paní Ashton. Já bych chtěl, abyste byla odvážnější. Jezdte do Kahiry před radou a mluvte s opozicí, vraťte se do Bruselu a vysvětlete, co jste tam slyšela, co jste tam viděla tak aby eh, tady se ne, neobjevovala stanoviska 27 států. Myslím si, že by bylo dobré, abyste jela do Tunisu. Eh, bylo by dobré, aby veřejnost věděla, že tam jsme. V podstatě eh, američané tak už postupovali. Vy jste vlastně ministrině zahraniční věcí. Radil bych vám, abyste to udělal. Na druhé straně, jako ministrině zahraničních věcí samozřejmě nemusíte vždy Eh, takto vyhovovat. Tady se hovoří o podobnosti eh, s rokem 89. Ano, je to jako Alexanderplatz v Berlíně, tam také byla revoluce. Eh, musíme tedy podporovat stabilitu, mm, demokracii. To chceme. A zároveň musíme uznat, že přechod ze stabilní diktatury eh, do demokracie málo kdy probíhá mírovým způsobem nebo stabilním způsobem. A proto demokra- eh, diplomacie tady má také svoje místo a i také opatrnost. A to by nás ovšem nemělo odvrátit od toho, že máme radost této revoluce za svobodu. Eh, myslím si, že Evropa nemůže diktovat řád, ale ta naše radost této revolty musí být jasná. Je také zřejmé, že Mubarak nemůže zajistit tento přechod dnes eh, na základě události v Káhyře. Ta poslední legitimita jeho zmizela. Eh, děkuji, pan Karim. Tato chvíle už byla hodně dlouho očekávána. V podstatě e, lidé, kteří dlouho neznali nic jiného než jméno Mubaraka, se nyní vzbouřili a je zapotřebí zajistit, aby destabilita v této zemi netrvala příliš dlouho. Je třeba zajistit lidem, aby opravdu prostřednictvím jejich vůle při volbách e, jsme jim tuto možnost umožnili, aby mohli svobodně volmi, volit to islámské tsunami nicméně čeká a je možné, že všechno může ještě zničit. Já se obávám, aby to nenastal opravdu totalitní režim, který může být eh, převlečen pod takovým tenkým závojem demokracie. Lidé za to zaplatili krví, životem a to jak v Tunisku, tak v Egyptě lidé zaplatili svými životy, když bojovali za svobodu své země, tedy eh, ctili hodnoty, které i my ctíme. Ti lidé v ulicích, i když je jich opravdu hodně, tak jsou jenom takovou menšinou, která vlastně zastupuje to obrovské množství lidí, které mlží. Nyní tedy nastal čas, abychom opravdu zaslali jasné poselství. Mubarak musí nyní odejít. Pan Busutil na minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, mohli jsme bývali udělat více, abychom ukázali arabskému světu cestu k demokracii, ale eh, ty dramatické události ukazují na jednu pozitivní věc, že lidé sami eh, jsou schopni jít do akce a E, sami vzít osud do svých rukou. Historie je plná takových událostí, e, kdy Západ intervenoval a napáchal více škod než užitku. Tudíž musíme e, zapomenout na fakt, na že musíme intervenovat, aby se věci zlepšily. Ne. Položíme si otázku, co můžeme udělat teď. A já si myslím dvě věci. Za prvé, je potřeba neutuchajícím způsobem podporovat demokracii v těchto zemích a především podporovat demokratické instituce, tak aby vzkvétaly a vzkvetaly tak, aby extrémisti a případně noví diktátoři eh, eh, situaci neovládli. A musíme si položit otázku, v čem naše politika Středozemního moře selhala, protože to byly slova a ne kroky konkrétní, ne činy. A e, takže jak budeme reagovat pouze slova nebo činy? Děkuji a pan Kročeta. E, e, Evropa musí podpořit konkrétně tedy tuniský lid a e, transformaci musí oživit dialog Středozemního moře, který byl opomíjen v posledních letech. Exploze, kterou zahájili mladí a chudí v Magrebu a v Egyptě, to je z důvodu nerovného rozdělování bohatství a z důvodu toho, že tam jsou omezována základní práva. Severní Afrika se vznítila a volá po více ekonomice, větší participaci, více práce a s úžasem se dívá na nečinný starý kontinent, který není schopen eh, se postavit k těm sociálním transformacím a rozvinout skutečné politiky míru a pokroku. Eh, my mm, chceme věnovat větší pozornost lidským právům a demokracii, ale také požadujeme skutečný dialog, více spolupráce, více ekonomických intervencí Evropa eh, musí zajistit, aby Severní Afrika byla mírem, hm, mírovým mořem, mírovou oblastí a eh, je třeba tam eh, zajistit větší investice, více pomoci, hm, více té naší politiky kolem Středozemního moře. To po nás chce historie. Děkuji. Pan Ziobro na minutu. Paní mm. předsedkyně, Nemůžeme srovnávat vnitrostátní situaci v Tunisku se situací s Egyptem. Protesty mají stejné příčiny, nicméně dopady, i ty mezinárodní dopady budou odlišné. Situace v Tunisku vede k tomu, že tato země může mít dobrou budoucnost. Je třeba si ale postupovat opatrně s ohledem na Egypt. Mubarak hovoří o možnosti stability, nicméně eh, v současné době demokratická opozice tam neexistuje. Taková opozice, která by opravdu pomohla táhnout Egypt. Eh, pomáhal eh, této zemi ze stávající situace. Je třeba se podívat na ty možné dopady nepřátelská, nepřátelský postoj Hamasu vůči Izraeli. to je třeba si vše uvědomovat. Měli bychom samozřejmě uznat pád Mubarakova režimu, ale měli bychom se také zamyslet nad tím, jaká by bylo to nejlepší řešení pro tuto zemi. Děkuji, pan Milan Mon. Děkuji, paní předsedkyně. Události v Tunisku a z Egyptu jsou velice závazné. Je možné, že tyto procesy změn se rozšíří i na jiné země v eh, středomorské oblasti. To je důležité i pro Evropskou unii. Jsou to naši nejbližší sousedé, eh, přátelské země a máme s nimi opravdu bohaté vztahy. Za poslední posledních deset let v Evropské unii jsme se snažili přesvědčit eh, jejich vládce, aby prováděli reformy. Já jsem se snažil říci to, že stabilita by neměla zabránit reformám. Bylo třeba provést důležité politické sociální reformy. Nyní tuto ref, o tuto reformu žádají lidé na ulicích. Dámy a pánové, já opravdu vítám, že Rada v pondělí se věnovala těmto událostem a stanovila nebo vyjádřila jasné stanovisko. Já sdílím ten dojem, že transformní eh, proces v Tunisku jde správnou cestou, ale bohužel ten dojem je takový, že v uplynulých minulých týdnech Evropská unie byla tak trochu nepřítomna v těch událostech. Máme tu prohlášení pana prezidenta Obamy, také ministrině Clintonové. A víme také, že jsou tu styky mezi tuniskou armádou a eh, armádou Spojených států. Máme nové mechanismy prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Ty měly být aktivnější, měly být viditelnější, včetně samotné role pana předsedy Evropské unie. Já vycestuji do Tuniska za dva týdny a myslím si, že bychom ale opravdu měli vylepšit naši reakci a schopnost reakce, naše kapacitu. Děkuji. Děkuji. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie sleduje situaci v Tunisku a podporuje snahy tuniského lidu tak, aby došlo k mírovému přechodu na demokracii. První opatření, která byla přijata přechodnou vládou, jdou správným směrem. A my vyžadujeme, aby veškeré závazky, které byly přijaty, se opravdu zrealizovaly proto, aby základní svobody byly dodržovány, aby došlo ke skutečné reformě z ekonomického a sociálního hlediska. Realizovat reformy to je nejlepší investice do budoucnosti na zajištění stability a demokracie v této zemi. Evropská unie chce mít stabilní partnerství s Tuniskem v rámci Euromedu. Vše musí být učiněno na podporu tohoto procesu přechodu. Je nutné, aby vznikly silné demokratické instituce a aby reformy mohly být podporovány příslušnými finančními prostředky. Tunisko musí prosperovat, musí být demokratické, tak abychom mohli mít dobrou spolupráci na základě společných hodnot. Děkuji. Pan Galer má slovo. Paní Eštonová, drazí kolegové, co teď máme udělat, bylo již řečeno několikrát a tady je široký konsensus naše rezoluce je jasná ohledně Tuniska. Co se týče Egypta, tam je nutné ústních pozměňovacích eh, návrhů. Je tady sebekritika. Naše exekutiva v Bruselu a v členských státech eh, příliš dlouho lpěla na nezměněném eh, stavu. Musíme si uvědomit, že lidská práva jsou univerzální a to jsme měli mm, znázornit na deficitech, které tady existují. My víme, že mm, se nepostupovalo jenom proti islamistům, ale vlastně proti všem, ale ještě není pozdě. Požadavek lidských práv a demokracie musí samozřejmě eh, zabránit tomu, aby docházelo k vněšování do vnitřních záležitostí. Žádná diktatura, žádný autoritativní režim není stabilní sám o sobě. Máme samozřejmě ještě čas, aby se tato stabilita zajistila. Tunisko je také příkladem pro ostatní v rámci regionu. Někteří se toho obávají. Například Saudská Arábie by byla podle mého názoru takovýmto kandidátem. To je situace, kterou musí zmapovat vysoká představitelka. My nemáme různé zájmy z hlediska 27 států. Eh, neměla byste vyčkávat eh, až do té chvíli, kdy bude odstraněna poslední pochybnost. John Kerry předevčírem hovořil a také Obama dnes hovořil o Egyptě. To všechno jste mohla vlastně vyjádřit i vy. Musíte se angažovat ve prospěch zájmu EU tak, aby politika sousedství byla správně sformulována. Možná příští týdny byste měla jet do Tuniska a do Egyptu a ve Štrasburku byste nás měla informovat. Děkuji. Hmm, pan Ahojte, Děkuji, paní předsedkyně. A i já tedy musím vyjádřit velkou obavu vzhledem k tomu násilí, které dnes jsme zaznamenali v Egyptě a kdy Al Jazeera vlastně je zavřena již delší dobu a my jsme i byli, my jsme mlčeli k zatýkání novinářů a potom, potom pro poskytovatele mobilních služeb e, i tedy e, dodavatele z mé zemi, také bychom měli si klást otázku, jak oni jednali v posledních týdnech e, v Egyptě, jaká byla jejich rozhodnutí. Já si přeji, aby jak řekli i evropští představitelé, jak již řekli, jak říkají, eh, tak pan Sarkozy eh, eh, tehdy říkal Mubarakovi, že si cení zkušenosti Mubaraka, že to je přítel, to říkal tedy v roce 2007 a dnes chce změnu, a nebo další tedy, kteří říkali ano, my chceme stabilitu. William Hicks eh, řekl, že by chtěl, aby tam došlo k volbám a, eh, a nyní tedy volají po eh, transformaci. Předtím byli spokojeni, takže Evropa je dobrá. To jde tedy volby, budování občanské společnosti a podobně. Ale co je chybné na té minulosti, je, že toto je krize, eh, jak říkáte, ale je to třeba vidět jako příležitost a proto je tam třeba dát naše zdroje, aby se tam respektovala lidská, práce, pra, lidská práva a budovala demokracie. To, to, to je to, co požadují lidé na ulic, ulicích Tunisu a Káhyry a to je naše povinnost jim poslouchat. Děkuji, pan Sonek. Paní Děkuji, paní předsedkyně. Každá revoluce má bezprostřední nebezpečí toho, že vůle nastolit demokracii a svobodu bude ohrožena nepřáteli eh, práva, a to, které se zakládá, které je opravdovým nepřítelem demokracie. My nemáme žádnou záruku toho, že v Tunisku a v Egyptě eh, se demokracie nepromění v příležitost, že islámští eh, extremisté se chopí moci. Takže nyní opravdu evropské instituce musí prokázat, že budeme hrát tu roli, pro kterou jsme byli vytvořeni. Musíme vytvořit takové možnosti, které povedou k pluralitě a demokracii v těchto zemích. Měli bychom také revidovat naši sousedskou politiku která doteď sloužila jenom skorumpování vlád. Finanční prostředky by měly opravdu podpořit blahobyt lidí ty by měly tedy opravdu směřovat nevládním organizacím, lidem z kultury, z akademického světa a podobně. Také bychom měli podporovat projekty pro mladé a pro ženy. Paní vysoká představitelko, naše politika nyní v tomto regionu světa dosud nebyla úspěšná, byla opravdovým krachem. Neměli Mubarak by měl umožnit přechod k sekulární zemi. Mubarak musí odejít, protože jeho čas už dávno skončil. Děkuji. Paní Vlasto na minutu a půl. Procedurální připomínka. Já jsem zvedla modrou kartu, ale jak se zdá, nikdo mne neviděl. Mikrofon, prosím. Přijmete otázku od paní Sinclair, prosím? Um, Pane Howitt, vy jste učinil několik připomínek ohledně pana Sarkozyho. Nevím, jestli jste byl zde, když někteří kolegové hovořili o tom, co sdělil dnes pan Blair o panu Mubarakovi. Souhlasíte s tím, co zaznělo pan Howitt, prosím? No, já bych měl zopakovat, co jsem již řekl. My eh, máme za sebou určitou minulost, která nás musí vést k zamyšlení a musíme je vyvodit po naučení, ale nemělo by to zastavit nás, Evropskou unii, v tom, eh, že bychom nepomáhali arabskému světu a Egyptu při podpoře lidských práv i když třeba názory mají moji kolegové odlišné na Evropu, tak s tím musí souhlasit. Děkuji a nyní paní Vlastomětapul. Mnoho věcí tady zaznělo, ale já bych se chtěla připojit k sympatím a podpoře, které zazněly na adresu tuniského a egyptského lidu. Je to symbol naděje pro všechny obhájce svobody. Je nutné myslet také na oběti. Chtěla bych říci, že Evropská unie která absentovala z hlediska reakcí, by měla být po boku egyptského a tuniského lidu a pomoci jim na cestě k reformám a na cestě k demokracii. Evropská unie se rozhodla, že bude provázet tuniské představitele tak, aby bylo možné zajistit mírový přechod, zorganizovat volby a umožnit tuniskému lidu prosperovat, mít rozvoj a sociální mír, tak aby mladí lidé našli zaměstnání. Na závěr bych řekla, že Středomorská unie má zde velkou výzvu, na kterou musí zareagovat. Jasmínová revoluce vyvolala vlnu takovýchto hnutí v celém tomto středním východě. Musíme dávat pozor, Eh, vedle tohoto legitimního demokratického hnutí musíme najít vyváženost mezi nevněšováním do vnitřních záležitostí a podporou stability. Děkuji, pan Svensson, na minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V této sněmovně často hovoříme o respektování demokracie a o lidských právech a základních svobodách. Nicméně pravdou je, a myslím, že jsme to zaznamenali i dnes, paní předsedkyně, že pravdou velice často vlastně hovoříme o něčem jiném, o politické stabilitě a dobrém obchodu. A nyní z ničeho nic vidíme, jak i lidé v arabském světě vycházejí z oprese. Hovoříme o rizicích tranzice. Samozřejmě, že to bude představovat rizika. Lidé se zde zvedají a, a hovoří pro muslimské bratrstvo, ale my nevíme, zda z dlouhodobého hlediska tu bude svoboda respektování základních práv pro všechny. Uh, a co bude na konci? My musíme zajistit, že Evropská unie ne, tu, nebude jenom stát bokem a sledovat a povolovat, aby k věcem docházelo. Je třeba, abychom i intervenovali, tak jak řekla paní vysoká představitelka, musíme tvořit součást toho budování demokracie. Je opravdu překvapující, že mladí lidé vlastně eh, zahájili celou tuto revoltu eh, využili veškeré možné eh, prostředky sociálních médií bez nějaké ideologie nebo náboženských myšlenek. Ať lidé bojují o co chtějí z dlouhodobého hlediska, svoboda, mír, respektování lidských práv, tu musí převážit. A tato sněmovna by měla zaslat takovéto sdělení prostřednictvím parlamentu. Paní Záborská, prosím. Paní předsedkyně, Lady Ashton, Díky monitoringu už více jako dva roky pozorujeme postupnou degradaci demokracie, také svobody projevu, zhromažďování a vyznání víry v zemích, které jsou předmětem naší diskuze. Výsledky voleb v těchto zemích jsou jasným důkazem. Totalitní režimy nevzniknou z jednoho dne na druhý. I přes nepopiratelné signály se Evropská unie jasně nepostavila na stranu dodržování lidských práv a bohužel i nyní jsme jedni z posledních, kteří zaujímají společnou pozici. A já se ptám, proč jsme v průběhu francouzského předsednictví vytvořili Středomorskou unii? Neměli jsme diplomatické prostředky na vyjednávání míru v této části světa? průběhu desetiletí státy Evropské unie podporovaly tyto vlády, a to zejména ekonomickými prostředky. A dnes ti sami si začínají rozmýšlet to, jak zmrazit konta, jak podporovat odpůrce vlád. Není to vlastně určitá forma pokrytectví? Situace ve Středomoří nám dává lekci z toho, jak se nerespektují lidská práva, jako například svoboda vyznání tu není respektována. A může se stát i zbraní radikálu a teroristu, a to pak je vlastně začátek totalitního režimu. Já to říkám proto, že je tu ještě hodně zemí, které se vyvíjejí podobně. Děkuji. Děkuji, pan Strasser, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, vysoká představitelko. Ta rozprava v parlamentu kterou jsem se zájmem sledovala, má jednoho jmenovatele a to je požadavek na adresu vysoké představitelky, aby dala zaznít svému hlasu, aby zakročila, aby byla odvážnější a buďte také hlasitější a postavte se na stranu těch, kteří moderní civilní společnosti bojují za demokracii, svobodu tisku. Tunisko Egypt a možná i ostatní státy stojí před obtížnou změnou, potřebují naši podporu. A právě nepotřebují to, co jsem tady zaslechl z hlediska jejich zástupce, že nepotřebují žádné bariéry. Naopak Středomorská unie, možná strategie z hlediska Blízkého východu a samozřejmě především a rázně Eh, výsledky voleb a podpora voleb, to jsou požadavky dneška. V Tunisku se musíme snažit o čtyři mezinárodní dohody z hlediska lidských práv, dále se musí propustit také všichni političtí vězni a nutné je provést demokratické volby. Tento proces musíme podporovat a parlament si přeje, abyste dala hlasitěji zaznít svému hlasu. Děkuji, pan Skuria, minutu a půl. Prosím, děkuji paní předsedkyně. Paní Baronko, my musíme se ponaučit z této krizi, krize a říci si, zda skutečně Evropská unie chce mít nějakou roli v zahraniční politice, to je vážná věc. To znamená strategie, jasné cíle, jasné aliance, my nemůžeme pokračovat to, že eh, budeme jezdit eh, po eh, světě a budeme dělat jako, že vše je v pořádku. Ne, podívejme se na Egypt před pár týdny a my jsme vlastně zavírali oko nad tím, že tam je diktatura a nyní máme miliony lidí na ulicích a my všichni hovoříme teď o demokracii a lidských právech. No dobře, jsou vítány, tak ať přijdou, ale také chci připomenout Irán a e, jak se tam mobilizovali, aby vyhnali šacha. A víme, jak to tam nakonec dopadlo. A já bych rád, aby nová egyptská vláda e, se e, uměla vzdálit od extremismu, aby zajistila více demokracie. Ano, více demokracie všude ve světě, to musíme prosazovat, ale také více evropské politiky, pane, paní Baronko, děkuji. Děkuji a nyní Catch the Eye Obdrželi jsme, jak asi chápete, obrovské množství žádostí, nemůžu dát slovo všem a ráda bych, aby všichni, kteří budou hovořit, aby dodrželi jednu minutu a pokusíme se vzít co nejvíce řečníků vzhledem k důležitosti tématu i vzhledem k tomu, jak je důležité, aby paní Baranka reagovala. Pan Miro Lasič jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní vysoká představitelko, kolegyně a kolegové, jsme svědky silného napětí a konfliktu mezi vládou a občanskou společností v Tunisku a v Egyptě eh, které musely zákonitě vzniknout vzhledem k tomu, že tam byly vážné dlouhodobé a státními orgány ignorované problémy ekonomické a sociální sféře. Fyzické násilí v průběhu eh, srážek je opravdu politováníhodné, nicméně potvrzuje tu silnou mm, nezbytnost podpory demokracie i zvenčí a proto by Evropská unie měla pohotově zaměřit všechny dostupné prostředky na posílení státu práva, demokracie, práv i nábožensky a nepřejeme si, aby se moc dostala do ruky um, muslimských militantistů. Je třeba se zaměřit na aktivity, které posílí občanskou společnost, vytvoří zdravou opozici a zajistí demokratické volby, aby se tak zabránilo uzurpování moci extremistickými radikálními skupinami. Děkuji, pan Pasku. Ten fakt, že dnes diskutujeme o Tunisku v době, kdy eh, v Egyptě to vře, to ukazuje, jak my jsme vždycky eh, za realitou ve velkém skluzu. Eh, a my mm, veřejně jsme velice opatrní a my pořád apelujeme na dialog v době, kdy tam probíhá revoluce, skutečně revoluce. I ta očekávání, že revoluce povede k takové společnosti, která budou založena na našich hodnotách, to znamená, že ignorujeme, jak eh, tam jsou jiné hodnoty než ty naše. Je třeba si uvědomit, že to je velká výzva, která znamená, že my se musíme koordinovat a ne si konkurovat, eh, kdo mm, projeví jaké pochopení. Paní Eštonová, vy musíte mm, jasně eh, veřejně za podpory rady takto vystupovat. A dále eh, i by nám měl ležet na srdci, jaký bude výstup, výsledek eh, takových revolucí, jaký režim, jakému režimu to povede. A potom bychom měli respektovat, že mají právo na sebe určení. Děkuji a nyní má. Dámy a pánové, na závěr této revoluce, která probíhá v Káhře, lidé rozhodnou o novém systému. Možná to budou někteří, kteří si budou představovat to, že Mubarak hrál významnou roli v tomto systému, eh, že by mohl zachovat stabilitu na Blízkém východě, ale toto mne nezajímá. Tunisko a Egypt nyní prokazuji, jak okrajovou roli ve vývoji hraje Evropská unie. Máme sousedskou polici, politiku, ale potřebujeme dynamičtější strategie, abychom vyřešili tyto zmražené konflikty od Běloruska až po náhorní Karabach a dále. Potřebujeme strategii pro země bývalého Sovětského svazu, pro Kavkaz, oni se také připojí k tomu větru demokratického procesu. To si uvědomujeme. Paní Eštonová, máte před sebou obrovský kus práce. Musíte být ambiciozní. Děkuji. Pan Benoragatu. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Eštonová, eh, poté, co se, jste podporovala diktatorní režimy, za záminkou, že chcete vytvořit hradbu proti islamismu. Musíme využít tohoto historického okamžiku, který prožíváme. Evropa musí koncipovat eh, takovou politiku, omlouvám se, říká řečnice, která aby zajistila odchod Mubaraka. Musíme podporovat demokracii a proces demokratizace, tak jak si ho zvolí lid a ne v rámci naší vize. Buďme skromní, naslouchejme lidu. Podporujme sekularizaci, ta se již rozvíjí v této zemi. Finanční prostředky by měly podporovat eh, demokracii a zajistit podporu demokratů. Paní Matias, prosím. Obrigada, senhora Presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tyto dvě země, jako ostatní v regionu, nám prokazují, jak v posledních dobách ne tak často evropští lídři byli spíše na straně obchodu a ne na straně demokracie, více na straně diktátorů a ne na straně chudých. Mne opravdu znepokojuje ta stávající situace v Egyptě a na základě dnešních událostí je to znepokojící. Opravdu bychom neměli být klidní, měli bychom být zejména solidární s těmi miliony občanů a občanek v Egyptě, kteří jsou v Káhiře a po celé zemi, už mají dost hladu, oprese a nezaměstnanosti. A právě proto, že po tom dnešním projevu Mubaraka, po té, co byli vyhnáni psi režimu, po té, co se vytvořila ta otevřená, svobodná, otevřená volná cesta pro násilí, tak musíme nyní říci, že stojíme po boku lidu. Neumožňujeme, aby se tu vytvořila strategie lidu, aby oni toto znovu zažívali. Před 30 lety, kdybychom my vyslechli v Portugalsku takovým radám, tak bychom nebyli tam, kde jsme. Díky, že máme demokracii. Děkuji za slovo, vážená paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní vysoká představitelko Evropské unie. Evropská zahraniční služba má k dispozici velký počet zaměstnanců, odborníků a analytiků a proto by naši experti měli umět profesionálně posoudit společenské dění jak v Tunisku i v Egyptě a doporučit vám zvolit vhodné kroky, kterými Evropa pomůže obyvatelům těchto krajin překonat problémy, Eh, s těmi nežádoucími lídry. Pštrosí politika, kterou, kterou doposud my prezentujeme vůči africkým zemím, vyvolává určité pochybnosti o akceschopnosti naší zahraniční služby. Vážená paní vysoká představitelko, pokud budeme déle otálet eh, s reakcí na události v Egyptě a v Tunisku, pak se budou daňoví poplatníci oprávněně ptát, na co platíme vlastně to velké množství úředníků v zahraničních službách Unie, pokud vám nejsou schopni připravit okamžitou profesionální reakci na dění ve světě. Děkuji, pan Molcer. Eh, Paní předsedkyně, Lady Ashton Optimisté si myslí, že revoluční události v Tunisku a v Egyptu jsou začátkem jakéhosi arabského jara, jako mm, jsme zažili ve východní Evropě. My jako Evropané jsme stále na straně demokracie a svobody a byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo. Ale nemůžeme zapomenout, že i my, Evropané, i v západní Evropě, zažili jsme tu vlastně situaci, kdy jsme se paktovali s těmito diktaturami. Nesmíme si dělat iluze. Facebook, internet, to jsou sice moderní prostředky v revoluci, ale nemohou nahradit eh, demokratické struktury, které musí existovat proto, aby revoluce mohla přejít v demokratický systém. Co bychom měli udělat jako Evropané? Měli bychom eh, zaujmout jednoznačné stanovisko a pomoci při budování právního státu a demokracie, což je nezbytné. Děkuji. Děkuji a mm, teď poslední eh, žádost, mm, protože musím dát teď slovo paní komisařce, paní vysoké představitelce. Děkuji, paní předsedkyně. Já to musím říct jasně, já neakceptuji eh, princip, že Evropa byla pomalá. Ne, my jsme eh, se vyjádřili jak Tunisku, tak k Egyptu 10. ledna, to bylo v případě Tuniska, minulý týden k Egyptu a takže my jsme přede všemi ostatními, takže to není žádný závod, ano ale já takovouto kritiku neakceptuji. Ani neakceptuji, že bychom nebyli akceschopní. Ne, my jsme byli v kontaktu s lidmi v Tunisku, v Egyptě, naše delegace, kterým děkuji za to, co udělali v posledních týdnech, byli v kontaktu, ale také i eh, i jsme byli tedy v přímém kontaktu s nimi a dále jsme zároveň řešili samozřejmě i jiné problémy, takže já neakceptuji, že bychom k tomu mlčeli, že jsme nic neudělali nebo neudělali dost a já mm, mm, vám to říkám, protože E, mám já všechny nástroje, které potřebuji ve smyslu Lisabonské smlouvy? Asi ne. Dáváte mi všechny zdroje, které potřebuji? Asi ne. A my děláme maximum e, s tím, co máme v tom kontextu, který máme. A role, kterou já mám. Já eh, nemohu chodit po světě a říkat své osobní názory. Ne, já hovořím za Evropskou unii. Já naslouchám vám, členským státům, komisi a to je role, kterou vy jste takto nakonfigurovali v Lisabonské smlouvě a tak to dělám. A když já hovořím s tuniskou vládou, a mm, mm, tak dnes i eh, eh, jsme o tom jednali, já jsem eh, poz, eh, eh, pozvala tuniské představitele a oni mm, protože když já hovořím tedy s nimi, tak oni vědí, že já mluvím za Evropu a že to je podporováno 27 státy. Doufejme i za podpory parlamentu a komise. A to znamená něco pro ty lidi. To znamená, že když my hovoříme, tak to je jedno sdělení a ne možná, jak někdo říká, jeden hlas. Ne, my říkáme jedno sdělení. To říká kancléřka Německa, to říká premiér Británie, to říká prezident nějaké další ne země EU EU a e, to je, takže všichni říkáme to tež. O to jde a proto v pondělí se sešli ministři zahraničí a dohodli se na závěrech a na té tiskovce nakonec také tedy hovořili o tom, o tématech e, politiky sousedství, která má velký význam pro lidi v terénu a to nesmíme ztrácet ze zřetele. Ano, souhlasím s vámi, že musíme být aktivnější v terénu. Ano, já s tím zcela souhlasím, že musíme přehodnotit naši politiku sousedství. Já to říkám již dlouho a dlouho. Musíme zajistit, že budeme mít eh, takový diversifikovanější přístup. To znamená, že budeme konkrétně pracovat eh, eh, podle potřeb dané země. Ano, musíme podporovat občanskou společnost, musíme se zaměřovat na demokracii a lidská práva a musíme i řešit eh, témata naší společné zahraniční politiky. A já to dělám. A když se podíváte na poslední dva, tři měsíce, tak tam uvidíte jedno společné téma, které vždycky říkám, a to je, že musíme být aktivnější vůči sousedům, to musí být naše první priorita, je to je první priorita mého úřadu a musíme být eh, chytřejší, lepší eh, v tom, jak reagujeme na jejich potřeby. Já Eh, nemohu odpovědnost, eh, co se stalo předtím, než jsem nastoupila do funkce. Ale já se, za, jsem se zavázala, že budu transformovat to, co jsem eh, zdědila v tu tedy strategii, která mi byla určena a já hm, tedy na sebe beru plně tuto odpovědnost, že to posunu vpřed, ale hm, samozřejmě je to těžké, protože situace se vyvíjí strašně rychle. Také i souhlasím, že Eh, demokracie to není nic statického, to je proces, to se buduje. A eh, to znamená, je třeba i, abychom, eh, aby všichni pochopili, co to je demokratická práva. A transformace společnosti, to je téma, které se hodně používá v závěrech rady. A to z jednoho důvodu, protože já věřím v transformaci, ale dlouhodobou, ne na zítra, na pozítří. A to je to, co my nabízíme našim sousedům, aby se stali našimi partnery. A mm, to, eh, eh, tady jde o to, aby to byla transformace, která bude trvalá na generace a generace. A eh, mm, mm, my zde budujeme něco, co má e, e, vydržet e, na několik generací i pro děti těchto lidí. A potom máme zde další a další témata, takže ale věřte, že jsem v úzkém kontaktu s tím, co se děje samozřejmě. Irán, ano, já jsem před minulý víkend strávila tedy s nimi a vy víte, jak mi leží na srdci i tedy lidská práva v Iráku, protože a já jsem nezapomněla ani na ten mírový proces. Včera jsem hovořila s Georgem Mitchellem, s Fajadem se uvidím zítra. Ano, angažovali jsme se v kvartetu, eh, organizuje se eh, bezpečnostní konference a já budu předsedat kvartetu, takže nezapomínáme na to ani na Albánii. Eh, Miroslav Lajčák tam byl tento týden za mě. Nezapomínáme na další a další témata, která jsou relevantní jednání, i e, ta, o kterých se bude diskutovat ještě dnes večer. Já nejsem odpovědná za slova Tony Blaira, Blaira. A já sice jsem se stejné politické rodiny, ale nezodpovídám za něj. A nikdo mě ani nemůže k e, tomu popohnat. A, a také Bezpečnostní rada to je příležitost právě, jak ukázat, eh, pardon, Rada bezpečnosti, to je příležitost tedy, kde my můžeme ukázat, co Evropská unie nabízí. A je důležité, abychom tady měli vaši podporu, abych tam měla vaši podporu. A já tam budu hovořit hlasem silným, ale je třeba, aby eh, mm, to eh, byl hlas tedy soudržný, koherentní já e, neříkám lidem jenom, to je hezké tedy e, takhle hovořit před kamerami. Ne, my musíme mít plán, to je to, co tam budu říkat a musíme se podívat, jaký je náš plán, váš plán, kolik peněz můžeme nabídnout jim, co, jaké nástroje lze použít, jak jakou, jaký má manevrovací prostor a tak dále. Takže co je eh, potřeba třeba i získat od eh, investiční banky, od eh, Spojených států, od našich partnerů a potom to tež jsem udělala s premiérem Jemenu a máme zde skupinu Přátel Jemenu, která vytvořila nový rozvojový fond pro tuto zemi a takže i tak podle mě by měla Evropská unie fungovat a takhle já to dělám každý den i za vás vaším jménem a budu v tom pokračovat. Doufám, že eh, eh, že eh, události jak víte, v Egyptě se vyvíjí příliš rychle a i teď se to vyvíjí, když my tady hovoříme. A mm, my jsme vyslali jasné signály a které přímo tedy tam teď plynou. Bezpečnostní síly musí zastavit eh, eskalaci násilí a eh, to je eh, můj tedy signál. A my musíme na sebe vzít odpovědnost a vláda tam je odpovědná za to, aby vláda, aby armáda pomáhala lidem, aby chránila občany. A my, vy zde říkáte, že já nehovořím dostatečně s nimi, ale budu hovořit s místo prezidentem Sulemanem a e, jakmile tedy odsaď odejdu. Takže neustále se jedná a my se snažíme si připravit takovou cestovní mapu pro opozici a i další vůči představitelé Evropy také jednají e, Mm, mm, takže to je skutečně eh, velké telefonické komplikované propojení, kdy eh, mm, se eh, hodně tedy komunikuje mezi Evropou a Egyptem a i my v mém úřadě tedy pracujeme neustále na tom, na všech možných scénářích, eventualitách a to je to, co dělám každý den od té doby, co začala krize. To děláme vůči Albánii, Bělorusku, Sudánu, Mm, kde tedy náš zvláštní zástupce vedle Task Force a to je to, co děláme. Můžeme udělat eh, více? No samozřejmě určitě a eh, mám ale na to nástroje? Ne. Eh, myslíte si, myslím si, že je zde pokrok? Já myslím, že ano. Můžeme dělat více? Ano a je třeba, abychom Eh, všichni tedy pracovali bok po boku a já eh, doufám, že Evropa se správně zasadí o to, aby demokracie lidská práva byla klíčová v každých našich krocích i při té podpoře, kterou poskytujeme Tunisku dnes. Děkuji a máme tu šest eh, návrhů na usnesení. Tímto končím tuto rozpravu. Hlasování k Tunisku proběhne zítra v 11.30 a eh, návrh